Dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Je na čase zahájit dnešní schůzi. Jsem velice rád, že dnes mezi námi mohu uvítat eh, vás všechny, kteří se účastní dnešního veřejného slyšení, jehož tématem je testy emisí při skutečném provozu. No a s velkou radostí vítám naše hosty, kteří budou zastupovat průmysl, výzkum, občanskou společnost, eh, Evropskou unii a tyto hosté nás eh, tedy informují o této věci z široké palety různých pohledů a je to tedy téma, které je složité jak ekonomicky, tak politicky. Budeme dnes to slyšení vést ve dvou panelech. V prvním planeru, v panelu se dozvíme o současném stavu, který se týká testů emisí při skutečném provozu. A ten druhý panel, to reální číslo dvě, nám tedy nabídne perspektivu různých zúčastněných stran, různých zainteresovaných skupin. Poslanci budou moci také klást dotazy, bude to podle postupu spontánní řečník. No a e, z časových důvodů navrhuji, abychom měli pouze jedno kolo otázek po té první části <coughs> aby tedy co nejvíce poslanců se mohlo vyjádřit. Takže buď se vyjádříte v tom prvním panelu, nebo v tom druhém panelu. Mm, náš výbor bude mít důležitou kontrolní úlohu, která se týká dalších dvou částí legislativního balíčku, který se týká tedy toho, aby vznikly nové testy emisí při skutečném provozu. Členové Envy se také účastní stávajících interinstitucionálních vyjednávání, které se týkají nového návrhu komise, který se týká snížení znečištění emisí se eh, silničních vozidel. Takže ta dnešní část bude informativní a vlastně přispěje to k naší práci. No a teď už eh, dám slovo našim prvním řečníkům prvního panelu. Dozvíme se o tom, jak vypadá současný stav v oblasti testů emisí při skutečném provozu. Takže dávám slovo rovnou našemu prvnímu hostu, kterým je pan Alois Krasenbrink, vedoucí oddělení pro udržitelnou dopravu společného výzkumného střediska. Eh, konkrétně se jedná o Ústav pro energetiku a dopravu. Prosím, máte slovo zhruba na 10 minut. Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, děkujeme za to, že jste nás přizvali na dnešní veřejné slyšení které se týká zejména vědeckých a technických aspektů testů emisí při skutečném provozu, o tom tedy budu hovořit já. Zastupuji zde společné výzkumné středisko, konkrétně Ústav pro energetiku a dopravu. Já jsem vedoucím oddělení pro udržitelnou dopravu. No, tady vždycky je to tak, že vědci mají problémy s těmito moderními technologiemi. Nejde nám zapnout PowerPoint. Takže my jsme vlastně interním, služ, eh, interním vědeckým útvarem Evropské komise, máme sedm institutů na evropské úrovni, ale také pracujeme i na mezinárodních otázkách, třeba na otázkách mezinárodní standardizace v oboru dopravy. Společné výzkumné středisko tedy obsahuje sedm ústavů. Tyto ústavy eh, vidíte na mapě, eh, jsou umístěny na pěti eh, různých místech, v různých částech Evropy. No a naše ústředí je zde v Bruselu. Jakým způsobem pracujeme? Není to tak, že bychom pouze reagovali na požadavky generálních ředitelství, ale také přicházíme s vlastními vědeckými a technickými iniciativami a s vědeckými programy, kterým se pak věnujeme. Veškerou práci také odvádíme ve spolupráci s akademickou sférou, s průmyslem a s technickými útvary, abychom do práce zapojili co nejširší komunitu zúčastněných stran. Eh, společné výzkumné středisko už 15 let přispívá jako klíčový přispěvatel k rozvoji evropské legislativy, která se týká emisí z vozidel. Věnujeme se testování jednostopých vozidel, osobních automobilů, těžkých nákladních vozidel, nesilničních pojízdních strojů a také jsme teď třeba zahájili práci na elektromagnetické kompatibilitě a interoperabilitě elektrických eh, vozidel. Také mm, se věnujeme rozvoji zkušebních metod, podporujeme i rozvoj ehm, nástrojů a eh, není to tak, že my bychom se na tom přímo eh, podíleli, ale spíše se snažíme, jak si indikovat různé možnosti potenciálních zlepšení. Také se snažíme šířit osvědčené postupy které se týkají laboratorních testů nebo testů při skutečném provozu. Naši vědci jsou e, světově uznáváni a snažíme se také e, mít mezinárodní spolupráci například s americkou laboratoří, s japonskou laboratoří anebo s podobnou laboratoří, kterou podporuje čínská vláda. Já se omlouvám teď za to, že ten snímek se tam úplně nevešel, ale můžete to potom ještě si podrobně přečíst ve svých složkách. Takže tohle je taková, eh, takové shrnutí, eh, čemu jsme se věnovali, takže osobní automobily, lehká užitková vozidla, motocykly, také těžká užitková vozidla, silniční i nesilniční a také se věnujeme i palivům. Takže není to tak, že se věnujeme pouze tomu v vozovkách hardwareu, ale vlastně i třeba v spotřebě, protože to právě souvisí jednak s eh, škodlivinami, ale i také třeba i s eh, emisemi CO2. Mm, také zde podporujeme generální ředitelství klima v posuzování technologií, které snižují eh, emise CO2 v reálném provozu v osobních vozidlech. A tyto technologie, za vlastně, jsou to technologie, jejichž ehm, prospěch se zatím vlastně neukazuje v těch testech, takže je to eh, taková, takový nový výzkum. Rovněž podporujeme že klima v posuzování spotřeb, eh, emisí CO2 u těžkých eh, užitkových vozidel. Máme tam nové způsoby modelování. A jak vidíte, tak máme tam tedy Zkratky VELA jsou tedy ty laboratoře pro vozidla, takže vidíme, co která vozidla dělá, eh, co která laboratoř dělá. A um, tu sedmou laboratoř jsme teď nedávno renovovali kvůli tomu, abychom tam právě mohli dělat ty nové testy elektromagnetických eh, technologií a věnují, věnují se také těm takže máme teď Vela 8 a Vela 9, to jsou ty nejnovější laboratoře. No a teď se tedy dostáváme k těm emisím e, při skutečném provozu, takže jak je to vlastně s historií testování. Začali jsme v roce 2004, tam se to týkalo těžkých e, eh, užitkových vozidel. E, měli jsme zde tedy e, také testy e, e, se skutečným nákladním vozidlem, používali jsme PEMS, Eh, my jsme vlastně eh, s tím eh, nákladňákem měli určitou trasu a každou mm, vteřinu jsme vlastně měřili ty emise a také spotřebu paliva toho nákladního vozidla. To byl vlastně takový základ celého nových testů konformity u těch nákladňáků. Týkalo se to nařízení 582 lomeno 2011. A vlastně to byla tady ta nová opatření. Takže začali jsme u těch eh, těžkých vozidel a pak jsme se zamýšleli nad tím, zda můžeme ty metody použít i u osobních automobilů. V roce 2007 jsme začali tyto metody měření používat i u osobních aut. Začali jsme u lehkých užitkových vozidel, takových mini dodávek, protože um, byly tedy větší. Od roku 2008 jsme také měřili to tež u nesilničních eh, pojízdních eh, strojů, to bylo na základě požadavku GŘ Enterprise. Snažili jsme se uplatnit stejnou metodiku, která se použije pro ty um, nákladňáky i pro ty silniční pojistné stroje. No a od roku 2015 využíváme takzvané mini minipens, které nejsou vlastně které používáme u těch motocyklů a mopedů. Na snímku vidíte rovněž uprostřed takový ten, takovou tu čtyřkolku, ta spadá do e, kategorie jako mopedy, ale u těch e, čtyřkolek tam tedy máme trošku více místa na to, abychom tam dali ten měřící systém, zatímco tady u toho mopedu to není tak lehké. Teď, jak to vypadá z historií eh, těch zkouškových metod toho postupu? Říkal jsem, že v roce 2000, než jsme začali u těch dodávek a potom u osobních automobilů, v roce 2007 jsme se snažili zjistit, zda by bylo možné uplatnit stejnou metodiku, kterou jsme už využívali pro ty nákladní vozidla i na lehká ušetková vozidla a zda by také tedy bylo možné takto měřit emise přímo v provozu. Ukázalo se v praxi, že to je trošku, nebo že to je dost obtížné. Museli jsme hledat celou řadu různých řešení, museli jsme řešit různá, různé dobré problémy, jak tam dát ten měřící eh, systém, jak ho tam upevnit. Eh, také musíte mít s sebou různé kalibrační přístroje. Souvisí s tím i různá bezpečnostní opatření. A pak tam jsou takové různé eh, kabely, které vedou z těch různých výfuků, takže to všechno jsme museli jaksi technicky dořešit. Ale nakonec jsme, tedy se nám eh, to začalo dařit, eh, takže pak jsme na Mátkově vybrali 12 osobních automobilů, které jsme mezi 2007-2010 zkoušeli. Šest z nich bylo dýzlových motorů, další byly benzínové motory. A prováděli jsme tyto testy, abychom zjistili, jaké procento um, vlastně jak ta zlepšení, která se ukazují v, tom laborato- v těch laboratorních zkouškách, jsou opravdu pak i v praxi při tom silničním provozu. Um, nakonec tedy jsme um, představili výsledky a hlavním Eh, výstupem bylo, že je právě problém s těmi dýzlovými motory a s emisemi v tom silničním provozu. V roce 2011 v lednu byla zahájena práce speciální pracovní skupiny pro eh, ty testy emisí při skutečném provozu. 2011 a 2012 jsme hodnotili čtyři postupy. Byly to tedy um, E, ten zkušební cyklus namátkový, komplementární, dále využívání systému PEMS a také modelování emisí. A rozhodli jsme se, že budeme pokračovat e, s možností 2 a 3. A mezi lety 2013 a 2014 jsme e, pokračovali v rozvíjení metody měření systému PEMS při těch eh, zkouškách silničním provozu a také jsme stanovovali eh, mezní podmínky a hodnocení. Zde tedy na dalším snímku vidíte, možná nevidíte ty dostatečné podrobnosti, ale máte to zase všechno vytěštěné. Takže máme zde euro 3, euro 4 v prvních dvou sloupcích, pak euro 5, tam spadá většina eh, vozidel a euro 6, tam tehdy byl pouze jedno, jeden automobil. Vidíte vždy, že ta, ty, ty červené, to jsou limity emisí, legislativní emis, emisí, uh, eh, limity emisí, a vidíte, že ty černé, to jsou ty černé křivky, ty jsme, to jsou výsledky eh, při silničním provozu. A vidíme, že ty ni, nižší uh, hodnoty se týkají benzínu. Takže ty problémy se týkaly hlavně dýzlu a to jsme tedy využili k tomu, abychom eh, rozpracovali tu metodu eh, testování emisí při skutečném provozu. Takže už nemám tolik času, takže řeknu jenom, že tady v květnu 2015 byl odhlasován první balíček, který se toho týkal, tam byly stanovovány ty mezní hodnoty a podmínky pro zkoušení, dále eh, říjen 2015 druhý balíček, další podmínky pro zkoušení, analýzu dat a také faktory konformity. Eh, vidíme také, že celý ten systém měření, eh, který původně byl velice objemný a zabíral hodně místa, se nakonec eh, také bylo možné ho nakonec zmenšit, takže to bylo praktičtější. No a jak je to v budoucnosti? 2016 nás čeká třetí a čtvrtý balíček. Třetí balíček má vyvinout metodu pro zkoušení při startu za studena a také se máme věnovat více hybridním vozidlům, to znamená, tam jde o to, že tam je e, tedy elektrický i ten dieselový pohon. Pak se mají také, máme věnovat měření e, emisí částic. 2016 čtvrtý balíček a mezi roky 2016 a 2017 se mají také revidovat tyto postupy RDE. No a ještě jeden příklad, abych ilustroval stávající práci v našem středisku. Takže v současnosti se snažíme eh, porovnávat eh, počet částic. Je to tedy v rámci, je to tedy za silničního provozu, používáme systémy měření PEMS, porovnáváme to s laboratorními měřeními a vidíte, že je tam eh, poměrně velká variabilita těchto ehm, výsledků. Takže toto všechno pak bereme v úvahu. <coughs> Děkuji za to, že jsem se mohl vystoupit. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Jirgenovi Rešovi, který je eh, z Umwelt, eh, z organizace, která se jmenuje Umwelthilfe. A opět eh, vám dávám slovo na 10 minut a prosím sledujte vaši dobu. Já bych chtěl poděkovat za tuto příležitost tady dnes vystoupit, za vaše pozvání. Deutsche Umwelthilfe je středně velká ekologická organizace, která rovněž brání zájmy spotřebitelů. Máme asi 80 zaměstnanců a jsme členem ehm, Evropské organizace na ochranu životního prostředí. Dlouhá léta se zabýváme eh, snižováním emisí z automobilů a podobně jako i další exporty. Eh, pro nás nebylo, eh, nebyl ten skandal s eh, Volkswagenem žádné překvapení. Že v roce 2007 jsme na automobilovém veletrhu zdokumentovali, jakými ilegálními triky automobilový průmysl manipuluje výsledky nebo laboratorní výsledky svých emisí a že dochází k jejich překračování. Počet těchto manipulací postupně vzrůstal a my jsme také informovali úřady kontinuálně o konkrétních porušeních limitu. Například 11. února 2011, tedy víceméně před eh, pěti lety, jsme informovali ministerstvo dopravy v Německu o velmi znepokojivých výsledcích oxidu tusíku Volkswagenu Passatu, který měl splňovat limity Euro 6 a který právě měl, eh, byl vybaven eh, ilegálním zařízením na snižování eh, misí ve výsledcích. Z toho ale nic nevzniklo, ani, ta, ani ty výsledky měření, která několikanásobně překračovaly limity, to také nevedlo k žádným následkům, nedošlo k vyšetřování ze strany úřadu. Dnes ty emise oxidu dusíku jsou 6 až 7 krát vyšší, než jsou limitní hodnoty uvedené ve standardu Euro 6. A proto eh, v mnohých městech se překračují stanovené emisní limity oxidu dusíku. Eh, testy byly potom prováděny na Opelu Zafira, Renaultu Espas, BMW, eh, to je ta série 1, Mercedes C-Class, a Fiat 500X, což znamená, že tam spadají japonské automobilky, ale americké jako Chrysler, japonská Nissan, Renault, francouzská firma, italská firma Diat a německé podniky, jako je Opel, Mercedes a BMW, aby jsme tím pokryli spektrum různých výrobců. A tyto testy, které jsme prováděli, ukázaly, že eh, kolikrát o 25 nebo 25krát překračují emisní limity také jsme museli konstatovat, že až eh, že velmi dlouhou dobu eh, této vozy vůbec nebyly kontrolovány a že k tomu docházelo tím, že eh, auta byla vybavena zvláštním zařízením a podvádělo se například auta Volkswagen Amarok Eh, měli mnohem vyšší eh, emise oxidu dusíku. Eh, to je tedy realita, která v současnosti panuje v Německu, možná, že částečně i v Evropě. Velký problém ve stavu k úřadům je to, že úřady odmítají provádět měření a zjistit si vlastní výsledky a potom je zveřejnit, takže bylo potřeba se obrátit do Švýcarska, protože ty standardizační orgány se zdráhají s tím něco udělat, ale ve Švýcarsku k tomu přistoupili. Zase jedno odmítnutí jsme měli minulý týden. Naštěstí to zkušební, eh, ta zkušební laboratoř ve Švýcarsku se k tomu odhodlala už máme 100 eh, dní eh, výsledky ministerstva a my víme, že ty výsledky, neoficiálně víme, že ty výsledky jsou naprosto eh, alarmující. A to je doklad velmi vážných pochybení. To zase vysvětlit jenom instalací těch podvodných zařízení. A přitom ta, ty vozy byly připuštěny s tím zúvodněním, že to jsou technické změny na ochranu motoru. Jsou případy, kdy u teplot plus 10 stupňů a níže se poukazuje na to, že se musí chránit motor a ten omezuje jeho účinnost, například u toho Mercedesu eh, třídy C. Eh, potom bych chtěl ještě v krátkosti se zmínit o tom, že velkých městech v Německu, ale i v jiných evropských zemích jsou tak vysoké emise oxidu dusíku, že podle výpočtu Evropské unie dochází k eh, přibližně 10 tisícům předčasných úmrtí, což je mnohem více než obětí nehod a také dochází k mnohem více chronických eh, onemocnění plice. Máme tedy velmi závažné dopady na veřejné zdraví a proto dochází i k žalobám, aby došlo k zákazu eh, používání dýzlových eh, motorů, eh, například v Bádensku. Už o tom bylo rozhodnuto a dojde k tomu, že bude zakázán výjezd dýzlových motorů. Když se podíváte, teď možná jsem přeskočil několik obrázků na tu další grafiku, tak tady vidíte testy Renaultu Espas, v uh, eh, běžném cyklu eh, nahoře, to je myslím, studeným motorem a poté, hned poté, s tím vlažným motorem, zahřátým motorem, po krátké pauze, kde se úplně stejným způsobem eh, jelo, ale ten vůz nerozpoznal, že se právě testuje a ta modrá linie ukazuje, jak probíhala ta, probíhaly ty emise na tomto obrázku vidíte, což se stane, když vozidlo rozpozná to eh, klamací zařízení. Je to při stejném zatížení motoru. Všechny podmínky jsou úplně stejné, ale v tom jednom případě z těch několika maličkostí už nepozná, že se právě testuje. A z toho jasně vyplývá, že to jsou podvody že to je manipulace, to nemůže být nějaká flexibilita eh, v těch emisích na základě jízdních podmínek, ale to všechno vede k tisícům umrtí a onemocnění. Těch příkladů máme eh, spoustu od německých výrobců například. Toto je měření, které teď eh, vyvolalo velký ohlas v Německu dola, na té dolní eh, ose, vidíte řadu modrých a žlutých eh, bodů. Teda měnící se rychlost. Jediný rozdíl, ke kterému došlo, bylo, že teplota byla 7 až 10 stupňů. Toto bylo měřítí, které se pořídilo Nizozemské ministerstvo dopravy a tady jsou až 80 násobé rozdíly a teď Mercedes přiznal, že při teplotách po 10 stupňů, což jsou průměrné teploty v Německu, dochází k tomu umělému snižování eh, emisí dusíku. Takže to zase eh, znamená porušování zákona. A teď tedy k našemu, k naší kritice toho rozhodnutí o eh, měření v reálných podmínkách. Jednak tím dojde ke snížení těch eh, hraničních eh, limitních hodnot, které my považujeme za eh, negativní. Víme, že by to v těch prvních třech letech znamenalo žádné hraniční hodnoty, protože teprve od té doby by platil ten koeficient desetiprocentní, stejně tak tady není žádné jasné pravidlo týkající se budoucnosti, nebo jak by se zabránilo těmto podvodům a Stejně tak eh, se to nevztahuje na eh, některé typy zátěže motoru, například rychlá eh, rychlá akcelerace. Vlastně tak není možné vyloučit, že se bude pracovat v těch testech s těmi ideálními případy. A proto požadujeme, navrhujeme zlepšení Eh, aby eh, se upravilo to stávající rozhodnutí, aby se ty eh, hraniční hodnoty aplikovaly stoprocentně do roku 2017, aby se nepočítalo s žádným koeficientem, potom, aby se používaly přeměření běžné teploty od minus 7 do 35 stupňů. To by měly všechno postihovat ty reálné testy. Už můj předchůdce říkal, že když se podíváme na tu zátěž a na ty eh, eh, studené motory, tak by to prospělo těm testům a potom by bylo potřeba, aby ty nové reálné testy se neustále dále vyvíjely, aby to nebylo eh, zákonem upraveno na neurčito. Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o tom, co bychom se mohli poučit z toho amerického systému. Tady jsme viděli, jak silná spotřebitelská organizace Consumer Watchdog a máme tady dnes také eh, zástupce té organizace, se podařilo například eh, zajistit kompenzaci pro více než 900 tisíc eh, zákazníků, kteří, a zastupovat u soudu 900 tisíc zákazníků, kteří si koupili vůz Kia Hyundai ehm, a, to, a provést si reálné testy, které potom posloužily jako důkazy. Dnes už se reálně testuje test 15 až 20 všech vozidel, která se prodávají. A Předseda této organizace mi teď říkal, že i tam eh, odhalili to klamající zařízení, že eh, automobilový průmysl se musel přiznat. Takže teď se provádí ještě třetí typ testu ve Spojených státech. Sice má to jakési, má to mít jakýsi efekt překvapení, protože se neznamuje, jak přesně to testování Eh, probíhá, aby se na to ten automobilový průmysl nemohl předem připravit, aby eh, tomu nepřizpůsobil eh, vozidla. To jsou tedy moje závěry. Je potřeba nový, nový systém homologace vozidel, ale na další už nemám čas. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji pěkně. Všichni členové výboru obdrží prezentaci, kterou nám nabídli přítomní experti a zúčastnění. Nyní budeme pokračovat perspektivou zúčastněných stran. První bude pan Dirk Bostels, výkonný ředitel Združení pro kontrolu emisí prostřednictvím katalyzátorů. Prosím, máte slovo. A poprosil bych vás, abyste držel desetiminutový limit. Děkuji pěkně, pane předsedo, za úvodní slova. Nemám žádnou prezentaci v obrazové podobě, proto se budu Eh, proto se omezím pouze na eh, ústní projev, ale můžete se podívat na naši webovou stránku AECC, kde je řada informací. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Dovolte, abych poděkoval výboru pro životní prostředí a ochranu spotřebitelů, aby se s vámi mohl eh, podělit o témata, která se týkají emisí ve skutečném provozu evropských vozidel. AECC je asociace, která se zabývá kontrolou emisí prostřednictvím katalyzátorů. Je to ne, ne, mezinárodní vědecká nezisková organizace združující evropské společnosti, které se zabývají vývojem, výrobou a testováním technologií katalyzátorů pro kontrolu emisí z mobilních zdrojů jako jsou například osobní vozidla a lehká užitková vozidla. Zkušenost AEC, CSH eh, hluboko do historie. AECC se účastnilo dýzlového částicového filtru, který umožnil výrobcům automobilů eh, řídit eh, částice emitované dýzlovými motory. Bylo to zapotřebí proto, aby tyto, tato vozidla splnila normu Euro 5 z roku 2009. AECC rovněž vyrábí RCA a Lenox Traps LNT. Jak SR a, a další technologie je používána výrobci automobilů pro snížení eh, emisí eh, NOx. Sahá se e, k různým opatřením, jako například e, e, režimy pokročilého spalování, které umožňují právě tuto redukci emisí. ACC je přesvědčeno, že že druhý balíček pro RDE umožní dosáhnout lepších výsledků. Ustanovení RDE mají možnost eh, pozitivně ovlivnit eh, kvalitu životního prostředí, kvalitu ovzduší tím, že se eh, budou integrovat právě tato zařízení, která snižují emisí. AECC aktivně přispívá pro činnost komise a poskytuje údaje o skutečných eh, emisích. Technologie SCR byla použita právě pro zjišťování skutečných emisí. V prvním programu eh, systém pro měření eh, emisí byl rekalibrován pro SRC nezávislým institutem a emise NOx byly 3,5 krát 4 vyšší, než je e, limit e, Euro 6. Byly provedeny e, různé způsoby, které umožnily snížení emisí na 111 mg na kilometr. A celkově bylo zjištěno, že ty emisní eh, objemy jsou 1,6 krát vyšší než je Euro 6. Následně v roce 2015 eh, AECC zorganizovalo další program měření emisí, kdy se eh, dvoulitrová vozidla s dýzlovým motorem použila pro, využ- pro vyhodnocení měření emisí. Používalo se eh, RGA s vysokým a nízkým tlakem a poté, kdy byla tato technologie aplikována, eh, tato vozidla eh, měla Eh, emise vyšší 1,4 krát, než umožňuje eh, Euro 6 a použili se různé eh, analytické nástroje. Výsledky testu nelze však považovat za běžný výsledek, protože se samozřejmě použila vozidla, která by měla ukázat eh, současnou úroveň nejlepší dostupné technologie. AECC podporuje další vývoj katalyzátorů a bude také eh, podporovat eh, využívání technologie, přičemž samozřejmě smyslem je zachovat co nejnižší emise CO2. Když se podíváme do historie, eh, tak víme, že ta nejlepší technologie byla optimalizována z hlediska nákladů a v současné době jsme přesvědčeni, že se nám podaří dosáhnout našich výsledků. AECC vítá výsledky nedávného hlasování v Evropském parlamentu a to 3. února a souhlasí s tím realistickým přístupem eh, k, těm, eh, k tomu nakládání faktorů ovlivňujících eh, emise NOx a CO2 pro následující roky a také um, plán podporovat vhodné technologie. AECC také bude podporovat legislativní požadavky, včetně legislativních balíčků 3 a 4, o kterých jsme ji slyšeli. Eh, plánem je, aby eh, tato opatření byla eh, uvedena v život v roce 2016. ACC se účastní té analýzy skutečných emisí měřených pomocí mobilních zařízení umístěných ve vozidlech. ACC samozřejmě nabízí své odborné zkušenosti Evropskému parlamentu, ať už se to bude týkat další práce na legislativě RDE či další. AECC v současné době také usiluje o rozvinutí e, diskuse o e, superjemných e, částicích ve vozidlech GDI. Usilujeme o to, aby vozidla GDI se ve větší míře objevovala na evropských silnicích. A členové AECC vypracovali novou technologii. Je to eh, GPF filtr. Filtry GPF eh, nabízejí dobré řešení pro řešení problémů ultrajemných částic i za dynamického provozu. V loňském roce AECC vyhodnotila výkon prvních eh, komerčně dostupných osobních vozidel které jsou vybaveny filtrem GPF a potvrdili, že technologie GPF nabízí e, jeden z nej, nejvíce vhodných způsobů, jak e, snížit emise e, velmi jemných částic. V současné době AECC rozjíždí nový testovací program, který bude posuzovat emise vozidel GDI s filtrem GPF a bez filtru GPF. Výsledky tohoto programu budou distribuovány tak, aby eh, evropští politici mohli rozhodnout o eh, balíčku RDE. Závěrem bych řekl, že ACC podporuje legislativu Evropské unie v oblasti kontroly emisí. Nadále se budeme angažovat eh, v oblasti podpory této legislativy. Doufáme, že tato legislativa dosáhne eh, svého cíle, čili zlepšení ovzduší, jak osobních, tak lehkých užitkových vozidel. Děkuji za vaši pozornost a velice rád odpovím vaše otázky. Děkuji za prezentaci. A nyní bych rád dal slovo panu Eriku Johnertovi, generálním tajemníku Združení evropských výrobců automobilů. Prosím, máte slovo. Chairman, I think there are some... Děkuji, pane předsedo. Doufám, že bude fungovat PowerPointová prezentace. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se zastupuji 15 největších eh, automobilek Máme ústředí v Bruselu a jsme velice rádi, že se koná dnešní slyšení, které eh, se věnuje velice důležitému tématu. Je to téma, o kterém se vede taková dost eh, emocionální debata. My to chápeme, vlastně všechno to začalo skandálem firmy Volkswagen a chceme od začátku jasně říci, že se chceme diferenciovat od tohoto případu došlo k jasnému porušení pravidel a diferencujeme se tedy od toho, co se dělo v určité části automobilového průmyslu. Jak se na to díváme my? Samozřejmě, že náš průmysl se nad tím musí zamyslet. Musíme celou tuto věc určitým způsobem reflektovat. Musíme se z toho poučit. A musíme ty poznatky využít k tomu, abychom vyřešili ty problémy, které panují. Jedna věc, věcí, kterou zcela jistě můžeme dělat lépe, je lepší komunikace a také zlepšení spolupráce s dalšími zúčastněnými stranami, abychom eh, zjistili, jak můžeme skloubit to, co je technicky možné a to, co je zapotřebí, aby byly plněny ty emisní limity, které jsou stále přísnější. Druhá věc, která jasně vyplynula z této diskuse, je to, že čím víc pokračujeme, tím se také musíme ujistit, že eh, se musí být určitá koherence eh, jízdní politiky a eh, ochrany životního prostředí. Ehm, neustále se zde Evropa snaží snižovat emise CO2, ale ehm, když tedy chceme přemýšlet o nových režimech snižování emisí CO2, tak je důležité, abychom se zabývali jak změnou klimatu, tak čistotou ovzduší, abychom nakonec přinesli taková řešení a taková, eh, takové návrhy, která budou koherentní, abychom tedy ne, abychom vlastně to nerozdělovali, abychom vlastně to neřešili tyto dvě věci zvlášť a zanedbávali ta propojení. Druhá věc je, že inovace bude vždycky rychlejší než regulace. Takže vždycky bude nutné se mm, adaptovat na, ty nové, na tu novou realitu. A je také nutné si umož- eh, uvědomit, jaké jsou limity, co ještě je možné regulovat, do jaké míry je možná regulace. Také mm, průmysl si uvědomuje už asi delší dobu to, že sice měříme znečištění um, vlastně v souladu s tou stávající legislativou, v souladu s tou stávající um, metodou, kterou stanoví stávající právní systém, Eh, ale ta metodika už je vlastně zastaralá, protože vychází z 90. let, tehdy eh, to vycházelo z těch eh, technik a metodik, které existovaly v 90. letech a to také vysvětluje, proč jsou tak velké rozdíly mezi těmi laboratorními testy a testy ve skutečném provozu. Jeden z mých předřečníků hovořil o těch rozdílech, které oni zjistili a my o tom slyšíme stále dokola. Samozřejmě je to tak, že každý provádí ty emisní testy trochu jinak a to také vede k dalším nejasnostem, k dalším eh, otázkám. Takže je důležité, aby ta metodika testování byla aktualizovaná. A je důležité tedy, abychom zde měli jednak RDE test a také nový zkušební protokol VLTP. Um, ehm, jsme uh, přesvědčeni, že jakmile začneme používat eh, RDE 1 a RDE 2, tak se eliminují ty rozdíly, které v současnosti existují ve výsledcích laboratorních testů a zkoušek, které probíhají za eh, skutečného provozu vozidla. Ehm, takže, jak už jsem říkali, teď eh, tedy pracujeme podle té zastaralé metody, potřebujeme, se, eh, potřebujeme začít používat tu, do, tu metodu VLTP, ten nový zkušební protokol. Víme, že teď už končí, dokončují se ty diskuse a snažíme se, aby ten nový eh, test, aby ten nový protokol už fungoval co nejdříve. Tento, tato nová metoda bude brát v úvahu nejnovější poznatky technologií a ty testy také budou probíhat za přísnějších podmínek, jak v laboratořích, tak i budou vlastně mm, přísnější podmínky, jak má vypadat to vozidlo při tom testování. Dále. Čili teď potřebujeme ty testy RDE testy emisí při skutečném provozu. My vítáme tyto testy a doufáme, že budou brzy schváleny, abychom již mohli zahájit plánování těchto nových způsobů testování vozidel. Musíme se ale být také vědomi toho, že zatím e, v tom e, procesu RDE byly schváleny pouze dva kroky a ještě chybí další dva balíčky, které ještě chybí. A je to důležité mít na paměti. Evropská komise se rozhodla eh, pro čtyři kroky, dva kroky již byly schváleny, ale ještě další dva balíčky schváleny nebyly. V té jedničce a dvojice tam jsme se soustředili na osobní automobily, ten třetí, ta třetí balíček se má soustředit na lehká užitková vozidla a čtvrtý balíček se bude soustředit na testy konformity. No a dopad testu RDE, a to si uvědomujeme, povede k novým technologickým výzvám i ekonomickým výzvám. Toho jsme si vědomi, protože je důležité tedy zvednout tu hozenou rukavici, bude třeba aktualizovat software, hardware, eh, využít nejlepší, nejnovější způsoby eh, kontroly emisí. Už některá auta začaly eh, tyto nové testy to nejnovější technologie používat, ale ještě ne všechny. Také je důležité tam zlepšit systémy různých eh, mm, těch systémů eh, kontroly emisí, takže dávat do těch vozidel třeba speciální nádrže eh, na AdBlue nebo na, na tu močovinu. No a je také zapotřebí myslet i na speciální infrastruktury pro doplňování kapaliny AdBlue. Ehm, také, také se bude využívat ten eh, přenosný systém měření emisí PEMS. Výrobci budou muset zainstalovat tento systém. Je to nový systém měření, nejnovější, nejdokonalý, eh, tedy takový ten nejmodernější. A Evropa také začne používat RDE, začne také využívat tyto systémy PEMS. Zatím stále jsme ještě ve fázi kdy se to všechno učíme a víme, že ty stávající dnešní modely PEMS ještě nejsou stoprocentně ani přesné, ani spolehlivé a z toho důvodu potřebujeme právě také toto dořešit v rámci toho druhého kroku RDE. Bude to sebou, tento proces sebou ponese i finanční výzvy, takže co to znamená pro výrobce z finančního pohledu? Zcela jistě bude nutné do toho mm, masivně investovat, zejména do těch nových technologií, kontroly e, znečišťujících látek výrobci očekávají, že ty náklady na výrobu se zvýší z těch 600 eur v průměru, to samozřejmě bude záležet od výrobce k výrobci, až na 1300 a do roku 2019 se očekává, že každý výrobce bude muset investovat eh, asi 120 milionů eur do vývoje nových eh, zkušebních, eh, do vývoje automobil, do nových nástrojů, také i do těch nových zařízení pro nové zkoušky a pro další um, výrobu, pro další. Tím, že se, budeme, že se soustředíme na technologie, abychom snižovali emise, často dochází vlastně i k určitému dalšímu, zase na druhé straně, jakému negativnímu dopadu. Takže musíme to všechno dobře vyvážet, abychom také dobře eh, mohli splnit i ty ostatní eh, podmínky. Takže co se očekává? E, v prvním kroku bude e, zrušeno vlastně asi 5 plánovaných dýchlových modelů. V rámci kroku 2 se to bude týkat asi až 25 plánovaných dýchlových modelů, což samozřejmě bude celkově znamenat nižší míru návratnosti investic a také i menší užší volbu pro spotřebitele. Dále, co se týče tedy toho, té možnosti výjimky, toho konformity, eh, jestli tedy ten, eh, ta diskuse, která se týká toho faktoru konformity, mm, Eh, jestli jste tedy 1,0 plus ještě error, eh, ještě mar, marže pro eh, chybovost 0,5 u PEMS, je to nutné tam započítat, protože, jak jsem říkal, tak není, ta, ta měřící přístroje ještě nejsou úplně přesná a také tam může být různé způsoby, které ovlivňují to měření. Ale je důležité, aby výrobci vyráběli auta tak, aby nakonec ty emise byly mnohem nižší než těch 80 mg na kilometr, aby se zajistilo, že ten faktor konform, i s tím započítáním faktor konformity, že to auto nakonec tedy splní ty limity. To znamená, že jsme musíme, to, um, musíme zaručit, že tady to bude mnohem méně než těch 80 mg na kilogram. Eh, na kilometr, pardon. Uh, Dále očekáváme, že se nakonec zpřesní všechny ty metody, takže i v budoucnu eh, budou ty výsledky měření těch PM přesnější, takže potom se tedy ta marže může snížit. Teď už se chýlím k závěru, pane předsedo. Eh, souhlasíme s tím, že systém RDE je naprosto nezbytný. Navzdory tomu, že přinese velké výzvy automobilovému průmyslu, je důležité také, aby už se začalo um, schvalovat ten druhý balíček a připravovat také ten třetí a čtvrtý balíček. Také e, pokud tam bude ten faktor konformity 1, tak to znamená, že budou dodrženy ty legální limity a pak je tam ale důležité prozatím, aby tam ještě byla ta marže, ta e, možnost odchylky 0,5 ale v budoucnosti se tedy potom může nakonec ta marže snížit s tím, jak se budou všechny ty systémy zpřesňovat. To by pak mělo být možné. Děkuji. A nyní dávám slovo e, zástupci Evropské organizace spotřebitelů Beluk. Děkuji, pane předsedo, děkuji také výboru pro ochranu životního prostředí za pozvání na dnešní slyšení. Ti z vás, kteří neznají naši organizaci BUC, je Evropská spotřebitelská organizace, zastupujeme 41 organizací na ochranu spotřebitele v Evropě. Zabýváme se různými sektory, potravinami, eh, obchodem a tak dále. A také samozřejmě máme program na udržitelnou mobilitu, který eh, mám na starosti já. A ještě než začnu, tak bych se chtěl vrátit něčemu, co právě říkal pan Jonárc ve své prezentaci. Vy jste říkal, že výrobci automobilů eh, dodržují pravidla, která pro ně byla stanovena při testování a hovořil jste o tom, že by se zlepšila komunikace se společností a tady bychom to měli říct velmi jasně. Používání klamavých e, softwarových zařízení, e, odstraňování například e, střech nebo náhradních pneumatik nebo používání zvláštních lubrikantů, e, snižování tření pneumatik, to všechno Eh, možná není jasně upraveno pravidly, ale nemělo by se to používat, protože to je klamání zákazníků, kteří potom nemají relevantní a pravdivé informace o těch vozidlech. Pokud mají zákazníci si kupovat více čistších automobilů, tak je také potřeba jim nabídnout informace, které jsou spolehlivé, relevantní a srovnatelné, protože bez toho nikdy nedojde k tomu, že by se změnilo eh, chování spotřebitelů k těm Eh, palivově efektivnějším a čistším vozidlům. A výrobci by se tedy měli pořádně nad sebou zamyslet a postarat se o to, aby dodržovali duch zákona, spíše než aby zneužívali ty mezery v pravidlech, které eh, existují. Now, in terms of the issue about air pollution, I think um, I want to make. Co se týče znečištění ovzduší, tady by bylo potřeba, je potřeba říct jednu věc. Uh, Neustále se o tom znečištění ovzduší, hovoří o tom, že to postihuje společnost, hovoří se o nákladech na zdravotnictví. 1,6 bilionu euro ročně je ten dopad. Hovoří se o 430 tisíc předčasných úmrtích každý rok, ale také bychom si měli uvědomit, že to je spotřebitelská otázka. Jsou to automobilisté nebo řidiči, kteří Eh, eh, potom budou trpět, protože eh, ty emise se koncentrují také uvnitř vozidla. Takže je jasné, že to má dopad na celou společnost, ale je to také otázka bezpečnosti spotřebitelů a to se často neřeší. Spotřebitelů chází najevo, že nejsou informováni spolehlivým způsobem o tom, jaké jsou jízdní vlastnosti vozidla, které si kupují. Tady eh, jsou ehm, eh, běžní eh, spotřebitelé, pochází to z organizace WITCH ve Spojeném království, kteří se vyjádřili k, k tomu emisnímu skandálu. Například Mary prohlásila, že se koupila diesel, poprvé v životě, myslela si, že tím pomáhá životnímu prostředí, ale teď eh, má pocit, že byla naivní, že věřila eh, výrobcům automobilů. Steve eh, byl šokován těmi podvody a řekl, testování emisí by mělo probíhat na výfuku, neměli by se, nemělo by se s tím manipulovat. A poslední je Hillary, která také říká, že byla naivní Eh, uvědomuji si, že ty podvody výrobců jsou obrovské a čekám, že eh, budou vyšetřováni také ty ostatní velký, velcí výrobci. A z té předchozí prezentace eh, vyplývá, že Hillary moc dobře věděla, jak ty výsledky, které budou vycházet najevo, budou usvědčí ostatní výrobce. A my máme desítky tisíc odpovědí eh, na, eh, v rámci našeho průzkumu z celé Evropy. Eh, naše organizace informují spotřebitele, britská organizace například měla více než 100 tisíc spotřebitelů, kteří se na ně obrátili s tím, aby se něco stalo. Italská Organizace na ochranu spotřebitelů eh, eh, podala kolektivní žalobu jménem spotřebitelů na Volkswagen a eh, řada našich členů tedy zvažuje právní možnosti související s tím emisním skandálem. A co si tedy my myslíme o tom testování RDE? Teď jsme právě slyšeli, a říká to také komise, členské státy a někteří poslanci, že je to dobrá dohoda Víme, že ty rozdíly v současnosti u emisí jsou sedminásobné, nebo eh, dochází k sedminásobnému překračování limitu a eh, poté, co budou přijaty ty, ten současný návrh, tak by to překračování mělo být pouze dvakrát nebo jedna a půlkrát vyšší. Ale my jsme si vědomi, že pokud někdo porušuje zákony, tak je potřeba se postarat o to, aby je neporušoval a dodržoval to, co stanovuje legislativa. Možná, že to přinese nějaký prospěch, ale nemyslím si, že tím eh, vytváříme dobrý precedent. A možná, že to bude mít dopad i na ostatní sektory, i další výrobci v jiných sektorech si řeknou, pokud se ty zákony držovat nemusí, eh, tak to také nebudeme dělat. To je sice legislativa, která byla přijata v roce 2007, ale my to budeme moci postupně přizpůsobovat a upravit to podle našich zájmů. A potom by vstává celá řada otázek týkající se toho rozhodovacího procesu v Evropské unii protože legislativa jasně říká, že vozy, které jezdí na silnici, musí splňovat eh, výsledky eh, homologace, jako je to v laboratoři například. A tak tomu skutečně není, to je evidentní a ty faktory zhody eh, to ještě potvrdí i do budoucna. Stejně tak byla ignorována aktuální, aktuální vědecké poznatky při rozhodování komisí a parlamentem. Eh, eh, původně se navrhoval ten eh, korekční faktor ve výšce 1,3, to bylo ignorováno. A to znamená, že s tím ignorují také zájmy spotřebitelů, životního prostředí a také to vytváří problémy pro místní orgány, které musí snižovat úroveň znečištění ovzduší. A také eh, jsou tady pochybnosti o zákonnosti takto přijaté dohody. Říkají to právní experti, říká to i výbor Jury, kteří říkají, že ta dohoda je nezákonná. Dokonce i výbor pro právní záležitosti říká, že tím eh, výbor pro životní prostředí <clears throat> překračuje svůj mandát. My eh, souhlasíme s tím, že je potřeba pravidelně prověřovat emisní emise. Pan Bestils také říkal, že už teď eh, eh, vozy eh, splňují ten faktor zhody 1,4, takže ta dostupná technologie už je schopná tomu dostat a ty podmínky splnit. A v budoucnosti se to samozřejmě může jenom zlepšit a myslíme si, že do rozhodování byl rozhodně měl zapojen Evropský parlament. Stejně tak jsme návrh komise týkající se homologace vozidel, je to eh, významný krok upředu. Je tam řada pozitivních věcí, je tam zpřísnění některých požadavků, eh, je tam obsaženo to náhodilé nebo eh, testování vozidel v reálném provozu a také by mělo dojít k zamezení potenciálních konfliktů zájmu mezi výrobci, zkušebnami a e, schvalovacími orgány ve členských státech a to budeme muset sledovat, e, jak se to bude postupně vyvíjet. Musíme se uvědomit, že žádné zázračné řešení na znovu nastolení důvěry spotřebitelů neexistuje. Musíme mít nové testovací protokoly na spotřebu, Eh, to, čemu se říká dvojité VLTP, to musí být zavedeno do roku 2017 a také eh, nesmí být jakýmkoliv způsobem oslabeny emisní limity CO2 a eh, limity spotřeby. A stejně tak se musíme podívat na to, jak rozšířit testování RED i na spotřebu paliva, nejenom na emise. A také by eh, se měl zlepšit eh, způsob označování vozidel, aby ty informace, které spotřebitelé mají, byly relevantnější a srovnatelnější, aby se na základě toho mohli lépe rozhodovat. A na úplný konec, já eh, už jsem se zmínil několikrát o spotřebě paliva, musíme si uvědomit, že pro některé spotřebitele se velmi těžko posuzuje, jaké, jaký bude dopad na životní prostředí, si koupí určitý vůz a musí mít tedy informace, kterým budou lépe rozumět a v tom tady byla už řada problémů Hovoří se o tom, hovoří se o tom že existuje 40% rozdíl mezi tím, co je dosaženo v laboratoři a jaké jsou reálné jízdní eh, výsledky. A to, protože to umožňuje, eh, umožňuje ten systém. A přicházejí, nebo má to negativní dopad na spotřebitele, kteří eh, nemají to, co očekávají. Eh, já už jsem říkal, že eh, italská organizace eh, už podala kolektivní žalobu jménem spotřebitelů proti Volkswagenu a Fiatu na základě těch zavádějících klamavých informací o spotřebě paliva a musíme si uvědomit, že pokud legislativa nebude dostatečně přísná, tak spotřebitelé mají právo podat žalobu na výrobce automobilu. Eh, řada našich členů, jednotlivců eh, ve členských státech o tom uvažuje. Nechceme k tomu přistoupit, ale pokud to je ten poslední nástroj, který budeme mít k dispozici, eh, protože legislativa nebude dostatečně silná, tak jsme odhodlaní to udělat. A úplně na závěr chci ještě poukázat na jednu konferenci, kterou pořádáme 15. března, týkají se právě spotřeby paliva osobních vozů, kde se ptáme, jestli opatření, která přijme Evropská unie, jsou dostatečně silná na to, aby se podařilo znovu nastolit důvěru spotřebiteli a chtěl bych vás na tuto konferenci pozvat. Thank you very much for... Děkuji pěkně za všechny prezentace a nyní se můžeme pustit do diskuse. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také všem, eh, kteří vystoupili v této eh, debatě řada těch prezentací byla velmi eh, zajímavá. Já bych měla eh, jednu otázku, která se týká technologie. Je pravda, že ty, eh, to testování v reálných podmínkách, to je významný pokrok. Tyto testy by měly být pravidlem, je potřeba je zavést. A to hlavně proto, aby potom bylo možné transparentně kontrolovat skutečné emise vozidel v Evropě. A mně přijde eh, v tomto hledu důležité, aby se potvrdily ty emisní limity, které byly přijaty v procesu komitologie a které se mohou měnit a postupně revidovat. Je ale potřeba na jedné straně eh, zlepšit eh, ovzduší, to si všichni uvědomuje, že to je naprosto základní věc, má to dopad na zdraví, ale kromě toho je také potřeba zlepšit důvěru zákazníků v automobilový průmysl v Evropě tak, aby mu nikdo nemohl nic vyčítat, žádné klamavé jednání. A proto ty testy musí být naprosto jasné, musí být eh, nezávislé, musí být náročné a ta technologie, která se eh, u nich využívá, musí být inovativní. A teď k té technologii. Eh, ukázaly se různé typy technologií, které se možná budou moci využít, ale je možné, že ta technologie ještě není dostatečně vyvinutá, potvrzená. Je potřeba se ptát, jestli skutečně je to nejlepší možnost, jestli abychom na, eh, za tři, a čtyři roky nepřišli na to, že už to je zastaral, nebo že to ne, není ten nejlepší způsob, jak to testovat. A potom se bude muset všechno ještě měnit. A víme, že to také si bude vyžadovat obrovské investice ze strany automobilového průmyslu a proto bychom měli zajistit nějakou předvídatelnost, aby mohli plánovat eh, tyto investice dlouhodobě. Takže se chci ujistit, že ty technologie, které eh, teď přijmeme, jsou skutečně ty nejlepší a že nebudou za pár let spochybněny. To je všechno, děkuji. Thank you very much, Mr. Grote. Děkuji pěkně, pan Grote. No, děkuji pěkně. Také děkuji za možnost hovořit o RDE. 3. září jsem zde e, přednesl přednášku, e, která vlastně Eh, byla o tom, že se nikde nelže více než při emisních testech. A to bylo ještě před tím eh, skandálem s Volkswagenem. Když se podíváme na jinou oblast, například eh, schvalování léčiv, pokud bychom v případě kontroly emisí měli aplikovat stejná um, stejně přísná pravidla, tak eh, by to bylo vše jinak. A zeptal bych se, jestli um, se domníváte, že uh, jste schopni provádět stejné testy jako na druhé straně Atlantiku, kde provádí EPA, Ehm, my bychom si přáli centrální nezávislý systém homologace a v této souvislosti um, se ptám zástupců kteří jsou zde zastoupeni. Pokud bychom například měli jmenovat eh, členy eh, správních rad, bude tady nebezpečí nějakého konfliktu? Eh, mohl byste nám říci, jak je to s těmi homologačními středisky, jaká je tam vazba mezi těmi, kteří vedou tato homologační střediska a těmi, kteří ovádějí eh, vozidla na trh? Je tady možná skutečně konflikt střed zájmu a proto bude eh, pravděpodobně nutná diskuse o tomto střetu zájmu, abychom rozstěli ten gordický úzel. Pokud jde o testovací postupy, o ERD, RDE se dá těžko uh, něco mm, spochybňovat. Tam byly ty, ta překročení 1,6 až 2,1 krát více než euro 6. Abychom se dobrali nějakého řešení, potřebujeme nezávislé testy. Je potřeba mít možnost testovat vozidla přímo ze silnice a zajistit tedy, aby odpovídala těmto, těmto emisím. Když si koupím vozidlo, vycházím z toho, že jsem si koupil to, o čem se hovoří v tom propagačním prospektu aby se tedy ty emise minimálně blížily těm hodnotám, které jsou v tom prospektu, a ne aby to bylo 20 krát více. Nebo aby to bylo o 20 až 30 více. A ještě otázka k hybridním vozidlům. Já si myslím, že tam tady e, hrozí další skandál, pokud jde o spotřebu těchto vozidel. Takže bych se rád zeptal, jak se díváte na tu, tu, tu problematiku, co byste k tomu řekli? 1,6 až 2, eh, litru spotřeby. Je možné to, toho dosáhnout? Mnohdy ta reálná hodnota je 3 až 4 krát větší. A stejné je to s těmi emisemi. Takže bych se rád zeptal zástupců um, ehm, ochránců spotřebitelů. My jsme zřídili vyšetřovací výbor, Nechceme samozřejmě diskreditovat eh, naše výrobce, chceme pouze usilovat o to, aby do budoucna dodržovali to, co předepisuje zákon. Nechceme pranířovat výrobce, chceme pouze eh, psát zákony, které budou které bude možné dodržovat. Chceme navrátit důvěru spotřebitelů, tak, aby bylo také možné rozumným způsobem prodávat eh, v tomto případě automobily. automobily. Gerdery. Děkuji, pane předsedo. Děkuji pěkně za to, že se s námi řečníci podělili o své znalosti. lidé v oblasti technologií dosáhli neskutečných výsledků. Poslali jsme sondu na Mars, která přistála přesně, kde jsme chtěli. Používáme nanotechnologie, které se pohybují v lidských tělech jako malé laboratoře. Je to neuvěřitelné, čeho jsme dosáhli. Teď se zabýváme problémem Eh, emisí vozidel. A zdá se, že eh, je velice těžké určit, jaké ty emise vozidel na silnicích jsou. A je těžké se v tom vyznat. Mám velice jednoduché otázky. Jsou dvě. První je tato. Vzhledem ke stávající technologii a jejím nákladům, nebo nákladům na ně, eh, domnívám jste se, že tady máme ten faktor konformity 1. Jinými slovy, e, dýzlové motory, které se uvádějí na trh, by měly být schopny splňovat e, stávající normu Euro 6. A druhá otázka, ten způsob, kterým testujeme, tak e, podobně jako řada kolegů jsem hovořil před dvěma, třema týdny ve Štrasburgu z EPA, a příjemně mě překvapilo, když jsem slyšel, že ty testy jsou z velké části utajeny. Výrobce automobilů se pouze dozvědí, jaké standardy se používají, ale ne přesně, jak se ty testy provádějí. A říkají tedy výrobcům, že jejich úkolem je zajistit, aby ty testy prokázaly, že auto v běžném provozu plní předpisy. Takže neměli by spíše říci, že e, tady jsou tyto testy, tady je toto zařízení, které tady měří emise v tom běžném provozu. Nemělo by to tedy být výsledek, jakože tohoto dosáhneme? Děkuji. Nyní pan Kilonen. Paní Kilonen, pardon. Děkuji řečníkům. Nyní jsme možná nabili dojmu, že nevíme, jestli se smát nebo plakat. Otázka samozřejmě zní, co se z toho můžeme vzít. Máme odpustit říšníkům? Pokud budeme příliš odpouštět, tak je tady nebezpečí, že budoucnost bude stejná jako minulost. Po desetiletí byla možnost tyto problémy řešit. Nicméně my jsme spíše tíhli k tomu hovořit o tom skvělém know kterým disponujeme v Evropě. No a nyní zjišťujeme, že řešení nemáme. A Eh, mnohdy je vůbec pochybňována vůle tyto problémy řešit. Nevěřím tomu, že evropští inženýři nejsou schopni najít řešení, které by umožnilo dotržování zákonných předpisů v oblasti emisních limitů. Před chvílí jsme slyšeli, že tvůrčí přístup pro vývoj příslušných nástrojů a motorů zatím nebyla dostatečná, ale já si myslím, že ta kreativita naopak byla velice, velice rozvinutá. No a pokud se na to občan podívá, tak si klade otázku, jestli je tady vůbec nějaká vůle dělat něco pro zdraví obyvatelstva a předcházení předčasným umrtím. Já mám otázku na pana Jurgena Reše. Zní takto. Jak se díváte na základě své práce na to, jak postupuje Volkswagen a domníváte se, že Evropský parlament zde může mít nějaký vliv? Já mám pocit, že deset let eh, nebude stačit na to, aby se ta technika vyvinula tak, aby byly plněny emisní limity. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji předřečníkům mám několik otázek. Takže první možná na zástupce Deutsche Umwelthilfe, pan Jürgen Reich. Teď hovoříme o těch testech emisích při skutečném provozu. Takže teď bych se nesoustředil na ten uh, faktor konformity, o tom už jsme hovořili, už tedy bohužel došlo k rozhodnutí, ale postupme tedy dále. Já mám pocit, že když si teď přečtete uh, to o tom testu emisí při skutečném provozu, tak se to čte jako velice špatný román, protože se říká, že se teď chceme, že mě chceme měřit emise při skutečném provozu, ale když se podíváte, kolik je tam výjimek, například je tam, není tam stu, starca studena, Eh, když je tam minus 3 stupně Celsia, tak to taky neplatí najednou ty limity. Takže tam je, to je vlastně jeden dlouhý seznam všech různých výjimek. Takže možná bychom to už neměli nazývat test při skutečném provozu, protože to není skutečný provoz. Takže teď automobilový mm, průmysl řekne, my eh, to teď vítáme, bude to tedy ta, bude to podle té normy Euro 6, ale já se chci zeptat právě třeba zástupce Deutsche Umwelthilfe, jak se na to dívají. A chci říci, že i při tom, když to auto bude splňovat ten test při skutečném provozu, tak si myslím, že tam stále ještě budou emise navíc. A chci se zeptat, kolik těch emisí e, navíc tam je, protože to vypadá, že jsme zase skočili na špek lobbystům automobilového průmyslu. Takže to je moje otázka na tyto dva. A pak ještě druhá otázka, ta se týká možná toho, co, co se můžeme naučit od EPA. EPA um, ehm, měří eh, vozidla na silnici a někdy dokonce tedy vlastně to tajné měření a potom vlastně dělá ty zkoušky eh, in service conformity. Ale my, když si přečteme ty naše požadavky, jak jsou ty, jak vypadají ty testy, tak to je v podstatě <coughs> takový návod pro výrobce automobilů, kolik je tam výjimek a jak vlastně to mohou obejít. Takže je důležité, abychom opravdu prováděli ty, eh, ty testy eh, plnění limitů v provozu in service compliance. Takže je důležité, aby to opravdu bylo při skutečném provozu. A chci se zeptat, kdy se dostaneme do takové situace. Zajímá mě opravdu zástup, eh, názor na to pana Krasenbrika a pana Reše. A pak ještě poslední otázka. Když jsme se rozhodovali v roce 2007 z té legislativy, tam byl ten limit 80 mg na kilometr. Chci se zeptat, tento limit stačí proto, aby, chci se zeptat, zda, zda tedy jsou na to technologie, aby byl ten limit dodržen, ano nebo ne. A pak se chci ještě zeptat, je to tak, že na americkém a evropském e, trhu jsou vlastně jiné technologie, takže v Evropě sice bychom mohli Eh, využít eh, jiné technologie, ale ty americké technologie jsou vlastně přísnější. Takže chci se zeptat, zda jsou rozdíly mezi auty na americkém a evropském trhu. A pak ještě třetí otázka. Eh, Zástupce automobilového průmyslu řekli, že museli investovat spoustu peněz do těch, do těch nových technologií, do toho, aby do těch eh, automobilů instalovali nové technologie. A já se chci zeptat eh, vás, jak vy se na to díváte? Kolik si myslíte, že budou stát ty dodatečné investice pro do vybavení těch automobilů? Já si myslím, že ta částka možná bude jiná, než řekli zástupci automobilek, takže to by mě zajímalo. A pak ještě zás, otázka na zástupce automobilek možná si myslím, vy jste hovořil o tom, že jste se z toho poučili, takže já bych vám ještě možná řekl, že byste se měli z toho poučit tak, abyste zkrátka vyráběli čistější auta, místo toho, abyste lépe komunikovali. Takže to si myslím, že je to třetí poučení. Prostě zkrátka vyrábějte čistější auta, která budou mm, mít čistší provoz. A pak ještě otázka, která je pro mě zásadní. Jaká je vůbec teď nálada v tom automobilovém průmyslu? Vypadá to tak, že standardy eh, ty se musí dodržovat pouze v té chvíli, kdy vlastně víte, že se očekává, že v té chvíli je budou, eh, budou se, se nějak zkoušet. Takže eh, to nemá mít nějaký uh, cíl, který se zkouší v jedné chvíli a v té chvíli ho nějakým způsobem obejdete. Má to být něco, co zkrátka ta, ty automobily mají uh, dodržovat stále. A ještě poslední, ne, ne, ne, pan předseda už přerušuje, musí mít také ostatní prostor. Dobře, já chci ještě říct si poslední věc, kterou uh, zástupce automobilů řekli. Inovace jsou rychlejší než regulace. Takže, ale já já bych také chtěl říci, že ty ekologické inovace jsou mnohem rychlejší, než si možná zástupce automobilů myslí, takže si myslím, že by mohly dodržovat i ty přísnější limity. Děkuji. Nyní paní Anve. Děkuji. Paní Evy. Děkuji za slovo. Plně souhlasím s předřečníkem. Mě by zajímalo, jak je možné, že naše evropské automobily, které se vyváží do USA, splňují eh, ty přísné americké limity. Hmm. Vypadá to, že vlastně zde v Evropě hmm, jsme vlastně druhořadí v porovnání s Američany, že tedy eh, podle toho, co nám zde prodávají za automobily. Dále, co se týče toho skandálu firmy Volkswagen, to vlastně se týkalo milionů vozidel. A také jsou té mm, sdělení, která se týkala Renault, firmy Renault. E, oni řekli, že e, nemají žádná taková klamová zařízení, klamové softwary. Mm, musíme se tedy ale zeptat, jak je to tedy s těmi automobily, které vlastně neplní ty podmínky, kterých bylo stovky tisíc a u Fiata jsme také viděli podobné tendence. Zejména eh, se to týká L eh, Cinquecento eh, 500. U testů došlo k tomu, že vlastně pouze část vozového parku prošla těmi testy. A e, stále jsme ještě uprostřed e, toho, té snahy najít řešení. Já chci také říci, jak je možné, že se to týká e, pouze, týká se to opravdu pouze části vozového parku nebo celého toho modelu? Děkuji, pane předsedo. Já se nebudu vracet konkrétně k tomu postoji parlamentu, protože s ním souhlasím. Měli bychom diskutovat o také tom procesu schvalování, protože je evidentní, že eh, u některých témat se úplně mlčí, zatímco někteří spochybňují ten komitologický proces. Měli bychom se také zamyslet za smyslem eh, regulace. Já jsem se setkal s zástupci eh, reálné ekonomiky, tedy výrobců. Měli bychom se uvědomit, jak, je, jak je kontext celé debaty, Měli bychom stanovit eh, systém, eh, který nepovede k ekonomickým ztrátám. Měli bychom si uvědomit, že tady máme dva cíle. Jednak je to eh, hospodářské výsledky a potom ochrana životního prostředí. Podle ministra životního prostředí Francie žádný výrobce nerespektuje v současnosti zákony a chci se eh, zeptat eh, následujícím způsobem. Chci se zeptat, jestli tato legislativa je proveditelná, nebo jestli tady je eh, velký prostor pro odchylky. A měli bychom mít takový systém, který povede vlastně nezbytně k odchylkám a přitom bude penalizovat automobilový průmysl a povede to ještě k, těm, k tomu, že se bude neustále snižovat důvěra spotřebitelů. Thank you very much. After... Ano, děkuji. Ještě. Mm, já vás musím všechny poprosit, abyste mluvili stručně, protože máme už jen 25 minut a chceme si ještě vyslechnout čest ehm, poslanců, kteří se přihlásili o slovo, ale také musíme ještě dát příležitost našim odborníkům, aby na ty dotazy mohli odpovědět. Takže paní Dali. Ano, děkuji. Já budu stručná, mám přímo, přímé dotazy na několik, na, na panelisty. Takže za prvé, RDE. RDE eh, neobsahuje ten start za studena, takže eh, tam by byly potom vyšší faktory, eh, nebo vyšší ty, um, vyšší ty míry, než jsou ty konf- faktory konformity. Také jste už eh, jste hovořili o těch RDE testech i o těch emisích při startu za studena, takže mě by zajímal odpověď od pana Krasenbrika jak dlouho bude trvat, než bude vyvinut takový test RDE, který opravdu bude um, reflektovat emise při skutečném provozu, protože pokud tam ještě jsou tyto výjimky, tak vlastně nevíme, co se děje na těch silnicích, jak to tam vypadá. Pak otázka přímo na pana Reše. RDE bude také pro auta, která jsou teprve ve výrobě, takže výrobci budou moci ještě v té době měnit kalibrace. Chci, říct, chci se zdat, zda pan Ereš souhlasí s tím, že bychom mohli zabránit opakování situace, v níž jsme dnes. Také by mě zajímaly i reakce i ostatních. Ale protože pan Reš hovořil o tom, že zde vlastně chybí legislativa, tak by mě zajímalo, eh, zda by mohl uvést nějaký příklad, zda, jaký má na to názor. Další otázka je přímo na pana Jonata. Eh, máme zde Evropskou agenturu pro životní prostředí a také emise CO2. Evropská agentura pro životní prostředí eh, zjistila, že rozdíl eh, mezi tím skutečným, tou skutečnou situací a mezi těmi stanovenými limity je 40 až 45 také existují zprávy, které říkají, že e, automobilky se snaží, aby ty testy se zaváděly co nejpozději. Um, takže mě také zajímá, jak to vypadá s těmi zkušebními protokoly VLTP a zda tedy tam existuje určitý závazek, že bude tento test zaveden včas nebo v, to, v tu dobu, kdy je plánována. A pak ještě se chci zeptat na otázku, tu směřuji na spotřebitelskou organizaci. Podle toho návrhu, nového návrhu je to tak, že pokud e, že vnitrostátní orgány, které nedokázaly odhalit e, ty podvody toho Volkswagenu, mm, zřejmě nebudou mít e, žádné tresty, nebude tam žádná sankce. A takže mě zajímá, jak se na to díváte a jak by, jak by měl ten návrh tu situaci změnit. Děkuji ještě pan Belet. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji řečníkům za velice zajímavé prezentace. Myslím si, že můžeme říci, že e, po všech těch e, komentářích je jasné, že sice nežijeme v e, ideálním světě, ale v posledních měsících a týdnech bylo učiněno mnoho důležitých rozhodnutí. Když hovoříme o testech RDE, tak dobře, můžeme ho kritizovat a víme, že ideální situace často nebo snaha o ideál může být často i protichudná. Ale myslím si, že stejně ten test RDE je obrovský skok kupředu. předu Potom eh, ta nová snaha o tu nový eh, legislativu o homologaci, to je také důležité. Je důležité, aby se to provádělo nezávislým způsobem. Jsou to důležitá rozhodnutí, která potom mohou eh, obnovit důvěru spotřebitelů. Nebude to jednoduché, ale bude to velice důležité. Z emise dusíku by měly se velice snížit Ehm, můžete se na to dívat eh, optimisticky, pesimisticky, ale tedy ty emise NOx nakonec tedy budou klesat a jak, se, jak jste zaznělo, inovace jsou vždycky rychlejší než regulace, tak pro mě je to důvod k optimismu. Otázka na pana Postels. Pan Bostels. Eh, technologie, které jsou k dispozici, chci se zeptat, ty technologie, které jsou k dispozici, abychom dosáhli toho fakturu konformity 1,5, jsou to um, nové modely nebo je to nějaká nutnost dovybavit ta existující auta a jaké by to mělo náklady, to zpětné dovybavení těch vozidel touto novou technologií. Pak otázka na pana Žonára a také na zástupce Beuk. Hovořili jste také o tom, že se musí um, aktualizovat software když třeba eh, dáte auto do servisu, tak eh, se tam aktualizují eh, softwary. Zatím víme, že tam také může docházet k tomu, že tam právě dochází k aktualizaci softwaru, aby se vlastně manipulovalo s těmi výstupy. Tak si říci, tam můžete dát spotřebitelům jistotu, že spotřebitelé budou eh, jasně vědět, co se vlastně děje s tím automobilem, když ho do servisu eh, na tu pravidelnou údržbu, co se tam děje s tím softwarem. Děkuji, nyní pan Dans. Děkuji. Děkuji za eh, velmi kvalitní přehled situace z různých úhlů pohledu. Chtěl bych ještě doplnit otázku tom, že máme zástupce výrobců. Jak je její pohled na to, že bychom mohli dospět eh, k faktoru shody ve výši jedna, jestli tedy skutečně dojde ke snížení emisí oxidu dusíku? To je hlavní věc a výrobci, tomu, co jsme tady slyšeli o katalytické technologii, proč se ta technika nepoužívá v eh, evropských autech. Rád bych slyšel vysvětlení, proč tomu tak je. A zajímalo by mě, jestli je možné splnit ten limit ve výši 18 mg. 80 mg na kilometr. Není mi to úplně jasné, myslím, že bychom se všichni zasloužili nějaké podrobnější vysvětlení. Děkuji. Paní Revo, děkuji. Já vítám ochotu výrobců eh, aut v Evropě eh, lépe komunikovat a demonstrovat, že nyní jsou tedy odhodláni dodržovat eh, normy emisní, ale aby to bylo uvěřitelné, tak musíme vysvětlit, co se dělo až docud. Já bych nestavila proti sobě ekonomické, ekologické otázky, nebo proč se neinvestovalo do těch katalytických systémů, které znečišťují mnohem méně než ty, které se používají dnes, které možná jsou levnější, ale eh, jak víme, vede to k myslím, to, že to je ta hlavní otázka týkající se těch eh, vozidel v Americe a v Evropě. Potom se chce ptat na eh, výzkum vývoj e, a investice do něj. Zajímalo by mě, jestli automobilový sektor chce rozvíjet e, e, tyto možnosti i u dalších typů vozidel, přestože dnes se o nich ani tak nebavíme, ale zajímalo mě, jestli chce přicházet s technologickými inovacemi i u jiných než dýzlových vozidel. Děkuji, pan Zany. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jak bych nazval tu hru, kterou tady teď hrajeme. Možná, že bychom to mohli vyjádřit. Jak můžeme utratit spoustu peněz na, za věci, které se odehrály v minulosti. Já se trochu obávám, že to je problém, eh, který se dotýká milionů jež prodaných a jezdících aut a vůbec se nechce ptát už, jak to vypadá o nákladních eh, vozů a eh, kamionů. Já si myslím, že bychom se měli hlavně zaměřit na emise nových vozů, protože to představuje špičku ledovce. A souhlasím s těmi, kteří už vystoupili, kteří říkali, že v budoucnosti bychom hlavně se měli zamyslet nad tím, jak můžeme eh, zastavit eh, všechny ty eh, všechny ta zařízení, která manipulují s emisemi ve vozidlech, protože ten veškerý ať už vymyslíme cokoliv, tak auta budou pořád i nadále vypouštět emise a přitom všechny emise způsobují znečištění ovzduší. Měli bychom tedy se hlavně postarat o to, abychom teď neutratili miliardy za nové testy, měření a tak dále. A přitom ta auta budou pořád vypouštět emise. Já doufám, že jednou eh, přijdeme s nějakým plánem, jak úplně eh, zabránit tomu, aby se vypouštěly emise eh, z vozidel. Děkuji. Pan Guteland paní Gutland. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem e, řečníkům. E, prezentace byly velmi zajímavé. Já myslím, že to, jakým způsobem se zachází s tím druhým balíčkem emisním, je velmi komplikované. Víme, že někteří vyvíjejí snahy to zdržet a že eh, úřady členských států odmítají e, si provést řádné text, testy souhlasím s tím, co je bylo řečeno, že potřebujeme mít eh, naprosto jiný systém v budoucnosti a musíme také mnohem lépe to kontrolovat eh, na centrální úrovni. Naše občané potom trpí těmi zdravotními eh, riziky a přitom víme, že už teď máme technologie, které mohou snížit mohou snížit ten faktor zhody až na 1,1 na úrovni Euro 6. Takže si myslím, že je nepřijatelné, že ta vyjednaná dohoda eh, neodráží eh, ten současný stav vědy. To je podle mě velké, velká chyba. A co se týče těch dalších částí toho balíčku RDE, eh, tady se to musí opírat o aktuální věd stav poznání a nesmí neustále pokračoval v tom stávajícím systému. A mě by zajímalo, co si přítomní řečníci myslí o tom, že by se v budoucnosti ten vývoj odvíjel o tom, co zjistí věda a jak na tom bude ve vývoji. Děkuji. Bychom chtěl podporně, podpor, požádat odborníky, aby byli co nejstručnější. Každý z vás bude mít pět minut k dispozici, ale budu vás muset přerušit, až eh, překročíte ten pětiminutový limit. Pojdeme v tom stejném pořadí. Pan Krasenbrink jako první. Děkuji. Já se pokusím eh, to dodržet ten pětiminutový limit. A nejprve chci eh, se vyjádřit k té srovnatelnosti opatření EPA ve Spojených státech, jestli to tady je možné srovnat. Musíme si uvědomit, že ten systém ve Spojených státech je naprosto odlišný od toho, co máme v Evropské unii. Evropské úřady pro homologaci teď provádějí řadu změn ve svém systému předkolování vozidel Eh, které přicházejí na trh. To si vyžaduje velká investice, změnu infrastruktury. Eh, to nemáme. Komise navrhuje nový rámec pro homologaci, v němž by silnější roli měla Evropská komise. Takže my eh, Předpokládáme, že se toho budeme také účastnit, že budeme mít jakousi kontrolní funkci pro komisi. My nejsme nějaký technický servis, my jsme pořád výzkumná organizace nebo výzkumný ústav, takže my můžeme ověřovat homologaci, kterou budou provádět členské státy. Můžeme také ověřit eh, tvrzení o eh, shodě a stejně tak můžeme provádět dozor na trhu, abychom tím podpořili to, co eh, bude dělat eh, komise. Aspoň podle toho současného systému. My jsme tedy, jak už jsem říkal, výzkumný eh, ústav. Můžeme se v tom testování odchýlit od těch testů, od těch požadavků na testy. Můžeme pořád přeskoumávat, jestli je potřeba je dále vylepšovat takže si myslím, že můžeme na sebe vzít velmi významnou roli v tom budoucím systému. Hybridní vozidla, ta tady také byly zmíněna. I tady budou muset být systémy eh, hodnocení dat. To už se řeší v oblasti emisí s ohledem na CO2 a spotřebu paliva. Vyvíjí se také v naší eh, organizaci úsilí ohledně toho, jak eh, co nejlépe přistupovat k těm hybridním vozům, protože to je zásadní věc a rozhodně je potřeba se tím zabývat. Potom tady byla zmínka o americkém systému a já chci jenom stručně zopakovat. My jsme výzkumný ústav, my se můžeme odchýlit veškeré naše práce, veškeré naše zkušování od těch stanovených postupů a rozhodně tak dělat budeme. Takže to naše testování je naše, je, není eh, veřejnosti známe, také nikomu neříkáme, jaká vozidla, kdy jak, v jakých podmínek budeme testovat. Takže v tom můžeme dosáhnout stejné úrovně jako EPA ve Spojených státech. kolik eh, tedy emisí se bude skutečně vypouštět u, eh, těch, u toho nového systému RDE testování. Eh, to souvisí s těmi faktory shody a jak dlouho bude trvat, než ty reálné podmínky budou reflektovány. Musíme si uvědomit, že to že nejde jenom o ty emisní hodnoty, které se měří ve výfuku, a které se musí zvažit, ale je to také ten způsob nebo postup při testování. My používáme měřící nástroje, které se velmi liší od toho, co se používá v laboratoři. Takže už tady, když eh, porovnáváte eh, oxidy dusíku eh, měřené jedním zařízením a druhým zařízením, tak tam může být značný rozdíl. Už to tady dnes také zaznělo. A musíme si uvědomit, že až 30% odchylka může být vysvětlena změnou postupu přiměření. Když přecházíte od těch eh, kontrolovaných podmínek laboratoře laboratoři k těm reálným podmínkám, kde budete používat jiné zařízení, tak už to samo o sobě může způsobit 30% rozdíl. ten eh, balíček 3 a 4 o reálných testovacích podmínkách by měl dospět k tomu, že budeme muset zvážit i další eh, faktory. Musíme na to dále pracovat a musíme se z toho poučit. A je to poprvé, kdy to děláme, je to poprvé na světě, kdy se to začne aplikovat a musíme se toho ještě hodně naučit. Pan Reš má slovo jako další. Děkuji za velmi zajímavé otázky. Myslím, že automobilový průmysl skutečně v posledních měsících přišel a prohrál značnou část své důvěryhodnosti, a to definitivně. A že už není to jenom skandál týkající se Volkswagenu, ty výsledky, které mám posledních let, víme, že kromě Volkswagenu se to týká také dalších německých, evropských, ale mimo evropských výrobců, které Eh, podváděli, eh, nebo nejenom manipulovali, ale skutečně podváděli při těch emisních testech. Ukazuje se, jak drahé teď bude zlepšení té kvality. Já jsem asi dlouho eh, u Melthilfe a víme, že všechny ty náklady povedou pouze k částečnému zlepšení Eh, v, eh, v Kalifornii byly například přísnější normy a tam došlo k jejich dvojnásobnému překračování. A eh, při těch překvapivých náhodných testech už nebyly odhaleny ty upravené vozy. Je pořád tedy možné, že ze všemi těmi v těch reálných podmínkách, při teplotách a různých rychlostech, to testování v Kalifornii i německých a jiných evropských Eh, vozů je možné ty normy dodržet. Mě to překvapilo, že ty vozy jsou kolikrát ve Spojených státech levnější než v Evropě. Mně tedy není úplně jasné, proč by nemělo být možné, což se, to byla ta jedna otázka, kdy tedy my v Evropě můžeme mít eh, ten eh, faktor zhoršení jedna a já si myslím, že to je velmi rychle. Musíme začít dovážet vozy ze Spojených států. To by velmi usnadnilo Eh, pozici automobilovým výrobcům, který by měli používat tu nejlepší dostupnou technologii, která už je ve Spojených státech. Není možné, aby ty, eh, ta špinavá auta se používala tady v Evropě a ta čistá jenom v Americe. do Skroté hovořil eh, o farmaceutickém průmyslu, tam také bylo řada skandálů a potom došlo ke zpřísnění, zpřísnění dozoru a regulace. A podobně by to mělo vypadat i tady. U brzd to platí také, že musí fungovat stejně v laboratoři jako v reálných podmínek. Nikdo nemůže říct, že brzdy najednou v teplotě minus 10 stupňů nebudou správně fungovat. E, nemyslím si, že bychom měli vést tuto absurdní diskuzi. Přesně víte, jak funguje regulace ochrany ovzduší, e, protože to se také odvíjí od e, těch emisí, nebo schválených emisí vozidel. Co se týče nezávislosti toho Eh, německého orgánu. My jsme zdokumentovali celou řadu případů, kdy například v roce 2010 eh, německý průmysl přímo vydával pokyny k tomu, jak mají eh, probíhat ty testy. A potom se to vyšetřovalo i v parlamentu, my jsme se to účastnili, kdy Eh, skutečně bylo, byl úplný návod na to, jak by se to testování mělo provádět ze strany výrobců. A víme, že teď máme několik případů eh, konfliktu zájmu v Německu, ani tady, tady ten systém není transparentní a byli bychom rádi, aby bychom se řídili tím, eh, jak postupovala ta americká spotřebitelská organizace, která trvala na tom, že je potřeba zajistit transparentnost a nezávislost. Jenom tak bude možné eh, efektivně vyšetřování. Jak to eh, potom probíhalo ve Spojených státech, tam 50 tisíc vozidel mělo ten podvodný software, Eh, některá se museli vykoupit, u některých eh, se museli zabudovat úplně nové katalyzátory. Jak potom to řešení vypadá v Evropě? Tato plastová část v ceně dvou euro by měla eh, zajistit tu shodu. To je seriózně přístup, který Eh, vykazuje automobilový průmysl k tomuto zdravotnímu problému. A proto si myslím, že v těch pravidlech pro RD musíme dát pozor na to, aby zase nebyla řada pravidel, která potom budou eh, eh, která potom budou manipulovatelná prostřednictvím softwaru. Například u dat GPS, ta se, ta se někdy ukládají při provozu některých vozidel Eh, aby potom vozidla věděla, že se nachází v blízkosti nějakého měřícího zařízení. A dochází ke, zpětnému, eh, ke zpětné úpravě, kdy například eh, Volkswagen skrýval podvodné zařízení v instalaci, pardon, ve ventilaci. Myslím, že není možné také přesně stanovit eh, průběh těch testů, protože ty se budou vyvíjet a v tom byste už měli vytvořit tu možnost eh, v legislativě, aby eh, bylo možné postihovat nové možnosti. Mr. Bostels. Děkuji pěkně, pan Bostels. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji členům tohoto výboru za velice zajímavou debatu a řadu zajímavých otázek. Samozřejmě odpovím na otázky, které se týkají technologie několik eh, členů, jako například paní Grostet a pan Eckhout a další, položili přímou otázku ohledně technologií. Zněli tak, zda tyto technologie jsou dnes k dispozici a myslím, že tu otázku položil pan Eckhout a chtěl vědět, eh, zda ano nebo ne zda jsou k dispozici technologie pro snížení emisí NOx a zda se ty technologie liší v Evropě a v USA. Samozřejmě technologie pro snížení emisí NOx jsou k dispozici. V podstatě jsou k dispozici již po dlouhou dobu. Jsou to například technologie RCA, které se používají e, v těžkých nákladních vozidlech od roku 2005. A zajímavé je, že bylo také možné umožnit optimalizaci s eh, potřeby paliva. Takže technologie jsou k dispozici, vyrábějí se ve velkoseriové výrobě. Náklady na tyto technologie se řešily v eh, období, kdy se prováděl hodnocení dopadu na Euro 5 v roce 2007 a již tehdy se předpokládalo použití technologie pro snížení NOXů pro účely eh, nor, eh, normy Euro 6. LET je další technologie, která se používá v kombinaci s úpravami motorů. Musíme mít k dispozici jak ty technologie, tak eh, vlastně další úpravy motorů, a v kombinaci eh, dojde k, ke kýženému účinku. V případě katalyzátoru je potřeba eh, AdBlue a tak dále. Další otázka, kdy můžeme počítat s tím eh, faktorem konformity 1.0. Já si myslím, že dojde k progresivnímu přeskumu tohoto faktoru a cílem by mělo být 1.0, ale již dneska vidíme údaje, které naznačují, že je možné dosáhnout hodnoty pod 1,0. Emission Analytics je britská společnost, která zveřejňuje údaje o emisích ve skutečném provozu. DG Environment Eh, zadala studii eh, pro dosahování, pro možnost dosahování eh, faktoru schody 1.0. I v oblasti emisí pevných částí, částic. Já si myslím, že ten čtvrtý balíček RDE Eh, si vyžádá spolupráce s komisí a na konci roku 2016 bychom se měli dočkat pozitivních výsledků. Poslední eh, otázka od pana Bleta. Otázka nákladů. V posouzení dopadů na Euro 5 a Euro 6 se náklady již řešily. Pokud jde o otázku, zda e, tato technologie pro dosažení faktoru schody 1,4 e, je možné použít také pro dovybavování. To je složitá otázka, protože v mnoha vozidlech e, není místo pro dovybavení dalšími prvky a je také složité napojit ta zařízení na řídící jednotky. Nicméně um, se to bude používat pro lehká a těžká nákladní vozidla. Paní Gutlandová uh, se ptala, zda je možné uh, použít údaje pro vědecké údaje pro podporu uh, rozvoje dalších technologií a No, samozřejmě eh, budou poskytovány veškeré údaje, které by mohly ten proces eh, usnadnit. Není pan Jonert. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za položené otázky. Pokud jde o tu otázku srovnání Evropy a USA, uvědomme si, že v současné době máme standardy a testy v USA a v Evropě, které se liší. Takže abychom eh, plnili normy eh, USA, museli bychom eh, vyvinout nové typy vozidel, než mají v USA. Uvedu příklad. Cíle, pokud jde o kvalitu ovzduší, tak v Evropě pracujeme s jednotlivými vozidly. Ve Spojených státech se to týká celých eh, vozových parků. Což je rozdíl. Za druhé, otázka týkající se provádění testů ve Spojených státech a způsobu provádění v eh, Evropě. A zda by tedy nebylo lepší eh, dělat to tak jako američané. Musíme si uvědomit, že Výrobci musí používat eh, nejnovější technologie a samozřejmě nelze, nelze po výrobcích chtít, aby se řídili eh, těmi eh, testovacími postupy, které aplikuje EPA. My jsme začali diskusi o RTE a již tehdy jsme sami navrhli e, podívat se na to, jak to dělají ve Spojených státech a eventuálně použít to tež. Ale tehdy se e, komise rozhodla pro vlastní systém a vlastní testovací metodu. Za druhé, je nám jasné, e, že některé Někteří eh, europoslanci eh, vyjádřili eh, vlastně znepokojení nad tím, jak velké jsou rozdíly mezi laboratorními a praktickými testy. Zákon předepisuje určitý testovací protokol a v tom případě je potřeba se jim řídit a lze, je možné pouze změnit tu metodologii v případě aktualizace protokolu a to je současný problém. A z toho důvodu podporujeme RDE. V současné době připravujeme aktuální testovací protokol, který bude se blížit eh, tomu procesu RDE a vzhledem k tomu, jakou technologií disponujeme, eh, jsme přesvědčeni, že budeme skutečně schopni eh, měřit emise ve skutečném provozu. Ovšem realita bude vždycky odlišná. Eh, můžeme se pouze ehm, blížit eh, těm předpisům, ale v tom reálném provozu to bude vždycky odlišné, protože je tady řada externích faktorů, jako například styl jízdy řidiče a tak dále. A to jsou všechno faktory, které nebude možné kontrolovat s tím nejlepším testovacím protokolem, ať by byl sebe lépe aktualizován. Veselo do to, jakou metodu použijeme, eh, nebude, mm, nebudeme moci změřit, jaké jsou ty emise v reálu. Pokud o VLTP, Jak žádá komise, chceme se těmi požadavky řídit od roku 2017. Chceme však zajistit, abychom zde netvořili příliš složitý systém. Budeme mít RDE, načasování, načasování eh, VLTP, všechny ty termíny, ale měli bychom zajistit synchronizaci těchto lhůt tak, aby výrobci automobilů eh, mohli adekvátně plánovat a přistupovat eh, k adekvátním změnám. A to bude klíčový faktor pro další postup. Pokud je otázku eh, pohybu směrem k úsporným vozidlům, mohu vám říct, že všichni výrobci investují do nových, eh, do rozvoje eh, nových paliv, eh, nových pohonných jednotek. Chtějí se chtějí dosáhnout nulových emisí. Ovšem otázka, jak na to všechno bude reagovat trh. Samozřejmě ve spolupráci s komisí zkoumáme, jak bychom mohli vlastně přispět k tomu přechodu od fosilních paliv eh, k biopalivům, k alternativním palivům. Naším závazkem je tímto směrem se pohybovat. Děkuji. Pan Karol. Děkuji, nejprve budu reagovat Tady. Děkuji za tyto dotazy. Pokusím se zodpovědět těch, co nejvíc, byť mám málo času. Takže za prvé, konflikt zájmu a možnost, aby Eh, výrobce automobilů eh, si vybírali, kde jsou v Evropě nejlepší podmínky. Ehm, takže myslím si, že to jsou věci, které můžeme právě eh, ošetřit tím návrhem nového nařízení o homologaci, o schvalování typu. Takže je to tak, že výrobce um, automobilů E, teď vlastně platí e, těm zkušebnám a tak dále. A když je tam, nějaký, když je tam nějaký, e, nějaká finanční částka, tak je tam vždycky nebezpečí, že ten zadavatel vlastně, nebo že ten kontraktor bude jednat v zájmu zadavatele. Takže důležité, aby tam byly nezávislé zkušebny, aby tam byly nějaké přeskoumání typu peer review, aby tam také vlastně to bylo i na úrovni evropské úrovně, aby tam možná nebyly ani žádné ty přímé platby, které se platí těm zkušebnám. Také je důležité, aby se tam eh, používaly eh, určité ehm, tedy aby se tam používaly ty testy eh, plnění limitů za provozu i na úrovni Evropské unie. Myslím si, že je důležité, abyste byly tedy rovné podmínky pro všechny, abyste byl standardizovaný um, systém zkušova, zkoušení vozidel. No a co se týče tedy toho faktoru konformity, už se o tom říkalo, jak je to v Americe? V USA se můžeme podívat, jak vypadají jejich normy u limitů oxidu dusíku. Amerika má dvakrát ambicioznější eh, cíle a limity a ta auta, která tam jezdí na silnicích, dodržují ty limity. Takže já si myslím, že můžeme dokázat, eh, aby jste platil ten faktor konformity jedna, protože už existují technologie a auta, která splňují ty požadavky. To jsou důležité věci, s nimiž musíme pokračovat. Také musíme hovořit o rozdílech eh, ve spotřebě paliva u těch vozidel. A je důležité, aby eh, v Americe je to tak, že vlastně více než 90% řidičů nakonec eh, má menší spotřebu, než eh, říkají vlastně ti výrobci. A to je klíčové, protože v Americe existuje také určitý eh, korektivní faktor, který také bere v úvahu i určité ty odchylky. A také jste, jste říkali, že Evropané jsou vlastně možná, že, se, že s nimi zacházeno jako s druhořadými um, zákazníky v porovnání s USA. Vypadá to tak, že ta legislativa zde, neexist, zde nefunguje, protože uh, Volkswagen v Americe um, dal zákazníkům mm, nějakých tisíc dolarů a v Evropě nám řekli, že vlastně zde zákazníci nedostanou žádnou, kompoz- eh, žádnou um, náhradu. A já si myslím, že to je opravdu nespravedlivé. Myslím si, že by bylo férové uh, dát těm zákazníkům nějakou kompenzaci minimálně za to, že ti zákazníci si koupili uh, nějaký produkt, který vlastně nesplňoval to, co sliboval ten, um, ten leták. Pak souvisí to tedy třeba s, vý, eh, s eh, tou výkonností toho paliva a tak dále. Také jsme hovořili o tom, že už došlo k určitému svolávání eh, z trhu. Myslím si, že musíme jasně říct si spotřebitelům, jaké jsou všechny potenciální dopady. No a myslím si, že to asi je z mé strany vše k těmto dotazům. Děkuji. Děkuji všem odborníkům a také zástupcům zúčastněných stran. Myslím si, že naše rozprava byla velice užitečná a také mm, informace, na které se ptali kolegové během rozpravy, byly poskytnuty našimi odborníky. No a nyní už eh, tedy končí toto veřejné slyšení a dostáváme se dalšímu bodu na pořadu jednání, je to tedy schválení. Z pořadu jednání máme zde některé změny, takže za prvé mm, přidáváme sdělení předsedy, které se týkají doporučení koordinátorů ze schůze ze 17. února a druhou změnou je odložení bodu 12, je to tedy výměna názorů s komisí které se týká ehm, chráněných oblastí v mořském prostředí. Takže pokud nejsou žádné námitky, tak můžeme schválit tento pozměněný návrh pořadu jednání. Ještě poprosím všechny, kteří odchází z jednacího sálu, aby tak učinili co nejrychleji a nejtěžší, protože musíme pokračovat, už jsme trochu um, pozadu. Takže co se týče tlumočení, dnes máme 21 jazyků a také chci říci, že dnešní schůze se bude vysílat přes webstream. Teď ještě bod 3a, takže doporučení koordinátorů ta byla rozeslána e-mailem. Pokud nebudou žádné námitky, tak eh, mohou být považována za schválená. No a teď už se dostáváme k bodu 4. Dozvíme se, jak to vypadá s interinstitucionálním vyjednáváním ohledně tématu zdravotnické prostředky a zdravotnické diagnostické prostředky in vitro. Probíhá trialog, nebo trialogy, šestý trialog, který se týká zdravotnických prostředků a in vitro prostředků, se konal 17. února. Byl to vlastně první trialog, který se konal za nizozemského předsednictví a všechny strany očekávají, že během nizozemského předsednictví budou ta jednání dokončena. Téměř všechny kapitoly a přílohy dvou, obou dvou um, nařízení už eh, byly eh, tedy otevřeny k vyjednávání a pokračují rozpravy na řadu důležitých témat. Um, obě jednací strany jsou velice blízko dohodě, která se týká zejména důležitosti kontroly u vysoce rizikových nástrojů. Pak tam jsou určité nedořešené otázky jako pojištění právní odpovědnosti, pravidlo 21 nebo genetické poradenství. To bude ještě vyžadovat další práci a kompromisy. A také se pracuje na tom, aby toto bylo sladěno i s eh, legislativou, která se týká klinických hodnocení, zejména kapitoly 6. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Čeká nás výměna názorů s paní Andreou Amon, která je úřadující ředitelkou ECDC. Takže jako vždy nejprve dáme slovo paní ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, bude mít asi 10 minut a poté budeme vést rozpravu. Ke slovu se dostanou také poslanci. Já bych chtěla ještě zdůraznit, že paní úřadující ředitelka nás informuje o činnostech ECDC za rok 2015 bude hovořit o různých velkých problémech, včetně eboli a o programu ECDC na příští rok budeme hovořit až s novým ředitelem, jakmile bude jmenován. A už dávám rovnou slovo vám, paní ředitelko. Ano, dobrý den, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji, že jste mě přizvali na <clears throat> dnešní schůzi. Já jsem eh, jedn, tedy už deset měsíců zastávám tedy pozici úřadující ředitelky ECDC a celou dobu se snažím o to, aby došlo k hladkému přechodu eh, do toho okamžiku, kdy se ujme funkce nový ředitel nebo ředitelka. Já jsem tedy navštívila během své funkce váš výbor několikrát, také jsem se setkala s paní Kateřinou Konečnou, která je kontaktní osobou a já bych jí také chtěla poděkovat velice vřele za její podporu. Rovněž bych chtěla poděkovat i zástupců, zástupci Evropského parlamentu v naší řídící radě, je to pan Jacques Šerez, také jemu děkuji za jeho podporu. A nyní už mi dovolte soustředit se na několik priorit, eh, nebo na ty hlavní priority ECDC eh, e v roku 2015 a začneme těmi hlavními eh, zdravotnickými hrozbami, které byly příznačné pro minulý rok. Takže první ebola posledních dnech prosince 2015 byla Guinea a Guinea vyhlášena zemí, kde už není Ebola a Sierra Leone a e, ještě e, další země, která byla vyhlášena, že už tam tedy nejsou v Liberii a v Sierra Leone jsou ještě občas sporadické výskyty, ale to, se, to nebylo nic, co bychom neočekávali. A ukazuje se, že musíme stále ještě e, velkým způsobem dohle, dohlížet na tu situaci. 14. ledna tohoto roku už byly eh, vlastně zakončeny všechny oficiální eh, akce, které se vlastně týkaly té dvouleté akce eh, v západní Evropě. Byla to opravdu dlouhá a smutná cesta. Nakonec tedy zemřelo více než 11 tisíc lidí a celkově se nakazilo více než 28 tisíc lidí. Eh, v listopadu 2014, eh, kdy ve Gvineje se ještě očekávalo, že tam dojde k mnohým případům nakažení a ohnisek, tak ECDC eh, e ve společnosti s VHO vyžádali, nebo ECDC e bylo požádáno, aby také podpořilo kontrolu ehm, tím, že tam také vyšle francouzsky mluvící odborníky. ECDC také na základě toho zahájilo takové první velké e, nasazení svých odborníků. Bylo to tedy v rámci reakce nebo v rámci žádosti na VHO. Bylo to také koordinováno s géře Sante a géře ECHO Evropské komise. Tito odborníci ECDC a také odborníci z členských států Eh, přispěli k, k, mm, k tomu k vyhledávání kontaktu, k dohledávání, také školili místní pracovníky, aby také oni potom byli schopni všechny aktivity vést sami. Také podporovali činnost eh, Světové zdravotnické organizace, mm, byli tam také, ale věnovali se také i dalším infekčním nemocem, které vlastně v té době byly pomíjeny. Naše mise byla eh, ukončena v říjnu 2015 oficiálně a celkově tam tedy pracovalo 89 odborníků z ECDC, potom z členských států a také i v rámci našeho programu eh, fellowshipu. Každý tam byl zhruba na 6 až 9 týdnů. ECDC připravila celou řadu různých posuzování, posouzení rizik, epidemiologická aktuální e, zprávy a také na žádost těchto tří zemí mm, ohodnotila jejich připravenost na ebolu. Také jsme poskytovali školení, výcvik, které se týkalo třeba používání ochranných pomůcek. Druhá věc, o které bych chtěla říct, o které bych chtěla hovořit, je takzvaný blízkovýchodní respirační syndrom, koronavirus MERS. Ten začal eh, se objevovat už v roku 2012, ale v roce 2015 jsme zaznamenali první, eh, velký, první velké ohnisko, které se objevilo i mimo eh, Jižní Asii. A zde vidíme, že to vlastně, tam vlastně byla jedna osoba, a nakonec bylo nakaženo asi více než 200 osob. Takže vidíme, jak se ten virus může silně šířit, jaký má velký potenciál. CDC e tam také situaci monitorovalo a poskytuje aktuální informace. Celkově to tedy bylo devětkrát. No a ta třetí velká zdravotní hrozba, o které chci hovořit, je samozřejmě virus Zika, který jsme zahájili Eh, zahájili jsme monitorování v prvním mm, čtvrtletí loňského roku a zejména od října 2015 situaci monitorujeme podrobně, kdy se vlastně také objevila eh, první eh, situace toho, že to tedy může i souviset s mikrocefálí a také se syndromem GBS. Spolupracujeme také na tom, jak za tedy ten virus Zika může souviset s mikrocefálí a s tím syndromem GBS, guillain barreho syndrom. Abychom také reagovali na zvyšující se inf- žádosti o informaci o našich zúčastněných stran a médií, tak jsme připravili tak jsme vlastně na začátku tohoto měsíce zahájili činnost speciálního krizového střediska, takže velice úzce sledujeme, jak se situace vyvíjí, hodnotíme také rizika pro evropské občany, poskytujeme poradenství, které se týká různých ochranných opatření, o tom pro ty lidi, kteří eh, cestují do těch zemí a také o tom, jak se mají chránit zdravotní pracovníci. Co teď potřebujeme? Dnes potřebujeme zejména monitorovat lidi, kteří jsou nakaženi virem Zika, zejména v těch oblastech, které vidíte v červeně a oran, žlutě označené na mapě, protože to jsou oblasti v Evropě, kde existují tedy, kde se vyskytují ti komáři, kteří mohou přenášet eh, virus Zika z jedné osoby na druhou. Musíme se tomu věnovat nyní, abychom byli připraveni na potenciální možnost, eh, vlastně hlavně na období, kdy se eh, v Evropě nebo kdy se tedy na světě v těchto oblastech zvýší teplota a kdy se začnou ti komáře množit, protože zatím je na ně příliš zima. Já jsem si vybrala tyto tři příklady, abych ukázala, že byť mandát ECDC eh, se má věnovat území Evropské unie, tak jde o to, že eh, ta infek, infekční nemoce, které se objeví kdekoliv ve světě, se nakonec mohou dostat do Evropy. Takže to ukazuje, že naši odborníci musí třeba se vydat i do dalekých zemí mimo Evropskou unii, aby vlastně nakonec mohli chránit Evropany. Z toho důvodu také potřebujeme speciální komunikační a spolupráci s našimi protěžky z, ze všech zemí světa. <clears throat> To vlastně začíná vůbec eh, se zeměmi, které jsou v blízkosti Evropské unie. Rok 2015 byl velice důležitý pro technickou spolupráci se zeměmi. Eh, celkově jsme s nimi uspořádali 13 akcí, kam jsme přizvali odborníky z těchto zemí, které usilují o přistoupení. To je ta tmavě zelená část mapy. Pokud se podíváme ještě na další situace, také pokračujeme v technické spolupráci se s partnerskými zeměmi evropské politiky sousedství, které jsou na mapě označeny světle zeleně. Mm, máme tam také speciální nástroje, speciální granty, díky nimž jsme uspořádali akce, kam jsme přizvali 71 odborníků ze zemí evropské politiky sousedství. Cílem je samozřejmě podporovat postupnou integraci těchto zemí do aktivit ECDC a také zapojovat je do boje s infekčními nemocemi. V červnu 2015 jsme rovněž provedli hodnocení e, v Turecku, jak to vypadá tedy s připraveností na zdravotnické krize a také jsme toto posouzení provedli i na Ukrajině. Rovněž eh, pracujeme na partnerství s eh, neevropskými zeměmi a usilujeme o formální spolupráci i s naším protějškem v USA, v Kanadě, v Číně a v Izraeli. Ještě pár slov ke zdraví migrantů. To je mm, aktuální otázka. V roce 2015 se jednalo zejména o migranty, kteří přichází do Evropy. Ve spolupráci s členskými státy Evropská komise a VTO Uh, eh, už se, tedy my tedy už se monitorujeme situaci migrantů a jejich zdravotního stavu, abychom mohli uh, rychle eh, zjistit případně ohnisko nějaké infekční nemoci. Uh, Eh, u této skupiny to není prioritní otázka, ale je pravda, že infekční nemoci se v takových eh, situacích vyskytují. Takže my tam poskytujeme eh, odborná stanoviska a také různá hodnocení. Ale i když se migranti integrují, tak víme, že nakonec mají třeba migranti horší přístup ke zdraví, ke zdravotní péči, třeba k očkování. Ehm, můžeme se také podívat třeba na mortalitu u lidí USA období 1900 až 2000. Takže ehm, hlavní takové milníky byly tedy jednak ehm, první antibiotika a také první vakcíny. Dnes dochází k tomu, že stále více mikrobů je rezistentních na antibiotika a občas tedy také v některých zemích je problém s udržením vysoké míry pro očkovanosti populace. Takže pro ECDC i pro e, Evropskou komisi je důležité tyto věci řešit, protože nemůžeme dovolit, aby antibiotika a vakcíny ztratily svou e, účinnost. 16. listopadu jsem se také jako konala akce, která se týkala antimikrobiální rezistence. Byly tam zástupce také ESI, ředitel eh, speciální, nebo ředitelka speciálního útvaru VHO a my jsme tedy tehdy apelovali na opatrné používání antibiotik. Dále, co se týče politiky očkování v Evropě, tak zatím eh, neplníme naše cíle veřejného zdraví v této oblasti. Ukazuje se třeba snaha o eh, vymícení spalniček. byly tam eh, hranice 2010, pak se to posunulo na 2015 a pak dokonce na 2020 a ještě tam je zatím otazník. Takže pouze pokud se všichni ze všech sil budeme masivně snažit, tak se podaří ten cíl nakonec splnit. Nakonec své prezentace bych vás ještě chtěla informovat o tom, jak to vypadá tedy e, s fungováním ECDC. Už vlastně 10 let působíme v Evropě. E, teď se také těšíme na nové prostory. Od roku 2015 od roku 2018 máme mít tedy nové prostory. Je to důležité, protože Eh, vstávající kanceláře nejsou optimální, nejsou dostatečně bezpečné, ehm, není tam také dostatek prostoru a teď se vlastně nacházíme ve čtyřech různých budovách, takže teď se vlastně končí ty eh, kontrakty. Vidíte na, na snímku, že to byl dlouhý proces a potřebujeme teď ty nové prostory, které budou. Um, my tedy správní rada o tom bude informována asi za dva týdny a pak také o tom také bude informován i rozpočtový orgán. Děkuji vám také, eh, děkujeme delegace, nebo těším se na delegace NV v září tohoto roku. Děkuji, můžeme zahájit debatu. A Kateřina Konečná má slovo jako první. Eh, děkuji i paní eh, stávající ředitelce eh, za její slova, protože si myslím, že velmi stručně schrnula to nejdůležitější, co ECDC v tom uplynulém roce dělala. Já, protože jsme v neustálém kontaktu, bych samozřejmě tady mohla mluvit o řadě dalších věcí, které a díky kterým ECDC eh, e podle mého názoru za těch deset let, které existuje v Evropské unii, splnila tu svoji nepopiratelnou roli v systému všech agentur a v tom, že eh, troufnu si říct, že jsme všichni rádi, že agenturu typu ECDC eh, v Evropě máme. Stojí před ní nové výzvy, eh, ona o tom mluvila na závěr, paní ředitelka, všechno je skryto také v tom, jak my se tady jako evropští poslanci v rámci rozpočtového plánování postavíme za tuto agenturu, protože eh, já sice chápu nutné úspory, které se snažíme hledat všude, ale jsou agentury, u kterých ty úspory můžou znamenat daleko větší ztráty, než si teď dokážeme představit, protože právě ten rok 2015 a začátek roku 2016 nám ukázal, že role ECDC v řešení Eh, těch dramatických událostí, ať se to týkalo infekce eboly, nebo nyní se to týká nově eh, Zika viru, o kterém dnes ještě budeme odpoledne mluvit, eh, takže je velmi, velmi v pořádku, že agenturu máme, že má takové personální obsazení, jaké má, ale i ona sama samozřejmě cítí, že čím více těch výzev a úkolů jí dáváme, tím více těch lidí například, ale i lepší prostory by si zasloužila. Takže já pevně věřím, že si to všichni uvědomíme v době, kdy budeme schvalovat rozpočet na příští rok a že se budeme snažit najít prostředky pro tuto agenturu, protože podle mého názoru každé euro v této agentuře vynaložené je nám tisíckrát vráceno v tom, že jsou chráněni občané eh, Evropské unie, že jednotlivé státy mají plány pro to, jak se zachovat v případě epidemii a to, že takovéto výzvy bohužel s největší pravděpodobností budou nadále přicházet. Eh, teď nechci být i špatným prorokem, ale eh, i ve chvíli, kdy eh, se nacházíme v situaci, kdy se občané kontinentu prostě začínají stěhovat a začínají přesouvat, tak nám může přicházet uh, řada nových nemocí, které si dnes v Evropě nedokážeme ani představit a budeme potřebovat koordinační orgán, který tu situaci bude se snažit vyřešit a tím ECDC podle mého názoru je, přestože eh, ten rok 2015 byl spojen i s tím, že vlastně nemělo řádně jmenováno vedení, přesto paní eh, současná ředitelka se snažila uh, působit a fungovat tak, aby to jakkoliv na činnosti této agentury nebylo znát. Takže za mě jako za kontaktní osobu mohu říct, že jsem moc ráda za tu spolupráci, kterou dnes máme a pevně věřím, že na ní navážeme, ať už s novým ředitelem či ředitelkou, které budou, kteří budou zvoleni na jaře tohoto roku. A následně jsem také moc ráda, že jako Envy Committee se pojedeme v září eh, tohoto roku do ECDC eh, jako agentury podívat. Já možná jenom jedna otázka, která je teď aktuální a protože to téma budeme i odpoledne řešit, eh, paní ředitelka u toho nebude úplně přítomna, eh, to je ten eh, virus Zika, který je teď aktuálním tématem i našeho výboru Envy. Chtěla bych se paní ředitelky zeptat, jestli by nám ve stručnosti mohla říct, jak je CDC připravena na ty potenciální rizika, které můžou s virusem Zika a jeho rozšířením v rámci Evropy souviset a jakým způsobem eh, jsme připraveni na to, že nám virus Zika přijde i, přijde i do Evropy. Děkuji. Děkuji. Cabezon Huiz. Gracias. Bueno, yo quiero hacer... Děkuji. Já bych eh, také chtěla vyjádřit eh, velké uznání eh, za práci ECDC. Myslím, že tato agentura odvádí vynikající práci. Velmi se si vážím koordinaci, kterou provádíte v případě různých epidemí a také jak připravujete náš plán ochrany. Zajímá mě zejména hepatitida C. Eh, je to, jak víte, eh, choroba, která může mít zničující dopady a přitom je možné v některých případech, eh, v 97 případech, procentech případů je možné tento virus vylečit a vzhledem k těm potenciálním dopadům, které by to mohlo mít, by bylo asi dobře mít nějaký plán na obranu. A bylo by dobře, kdyby komise a ECDC to spolu koordinovali. Nejdůležitější je asi mít protokoly pro diagnozování všech postižených, no všech pacientů a potom jim nasadit léčbu. Asi to není úplně jednoduché. Musíme také mít dispozice té správné léky. A proto bychom na to měli být kvalitně připraveni. A mě by zajímal váš názor na tuto problematiku, protože bychom potenciálně mohli dospět do situace, kdy už tady žádný virus hepatitidy C nebude. A co se týče Zika, eh, viru Zika, nelze přesně odhadnout, co by se mohlo stát, ale i tak na to musíme být připraveni. Eh, žádná vakcína léčba zatím eh, objevena nebyla. Musíme být ještě před létem připraveni, že by se případy mohly dostat i k nám do Evropy. takže na to také musíme mít eh, předem eh, naplánovaný postup. Víme, že eh, jestli je to sexuálně přenosná choroba. A mě by zajímalo, jestli například neuvažujete o založení nějakého expertního výboru pro tyto infekční choroby, kde by byly zastoupeni lékaři, kteří se například specializují na tropické viry, tak abychom ještě před letem byli připraveni. Parie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ředitelko, že jste přišla na náš výbor. Také vám chci poděkovat za skvělou práci PCDC, e na tom, že pracujete na prevenci různých onemocnění. Vy jste hovořili, hovořila o tom, co se dělo v roce 2015, kdy jste se ujala funkce. To pro nás byl rok eboli. A teď v současnosti to vypadá, že bude rokem, rok bude rokem viru Zika. Já se tím také zabývám. Mám k tomu několik otázek. Chtěl bych ještě zareagovat na to, co tady zaznělo před okamžikem. Víte, že očkování proti hepatitě C je velmi nákladné. A proto je potřeba udělat všechno proto, aby se snížily náklady pro pacienty, kteří si kolikrát eh, tu vakcínu nemohou eh, dovolit. Ale co se týče Zika, eh, viru Zika, jaký je nejefektivnější způsob zabránit šíření epidemie v těch posledních oblastech v Brazílii, Venezuele a v Kolumbii, protože to je ta zóna, kde se virus vyskytuje endemicky. A víme také, že například v Venezuele je eh, vláda, která to zanedbala. mohli v posledních deseti letech eh, podniknout něco proti komárům, kteří eh, roznášejí infekci. Chci se zeptat, jestli eh, eh, má Evropská komise nebo Evropská unie obecně nějaký plán, jak by třeba mohla postihnout některým potenciálně ohroženým oblastem, jako je třeba Madeira. Protože i tady by mohlo potenciálně dojít k šíření tohoto eh, viru. Já doufám, že eh, bude přihlednuto k specifickému postavení vzhledem k blízkosti jak afrického, ale i amerického nebo jihoamerického kontinentu. A na závěr bych chtěl ještě říci, že když tady byl Roberto Aliny, eh, tak jsme se touto otázkou také zabývali a hovořili jsme tehdy o potřebě koordinovat naše eh, úsilí. A mě by zajímalo, jestli SDC již eh, předpokládá nějaká opatření pro konkrétní zásah, jestli už na to má připraveny odborné pracovníky, eh, jestli se například také zabývá zeměmi, které jsou v našem sousedství, na severu Afriky nebo na východě Evropy, nebo na Balkáně. Chce si vědomit, že zatím to jsou ty země, jako je Brazílie, Kolumbie a Venezuela, který bychom eh, také měli pomáhat a podpořit je v jejich boji proti viru Zika. Ale potom jsou to i ty země v našem sousedství, kde bychom to mohli zanedbat a kde by také mohly se stát centrem šíření viru Zika. Zajímalo by mě, jakým způsobem klasifikujete ty země eh, v našem eh, sousedství. A potom bych chtěl vědět další věc. Já předpokládám, že eh, máme všichni zájem na tom, aby ECDC byla v kontaktu s těmi nejlepšími experty pro různé specializace, takže doufám, že existuje taková nějaký systém kontaktů. A na závěr bych se chtěl ještě zmínit o jedné nedávné studii argentinských a brazilských lékařů, která se týká proxilenu. A mě by také zajímalo, jestli by to, to není jeden z faktorů, který přispívá ke zvýšenému výskytu mikrocefalie. Zajímalo mě, jestli eh, eh, nemáte nějaký komentář. Vím, že žádný je vědecký důkaz zatím o tom nemáme, ale zajímalo mě, jestli eh, chcete také tuto možnost dále studovat. Děkuji pěkně, pan Gormáno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní ředitelce za prezentaci. Ráda bych eh, s vámi probrala eh, jedno znepokojivé téma, je to eh, používání antibiotik nebo nadměrné používání antibiotik jak u zvířat, tak i u lidí, protože potom to vede k mikrobiální rezistentnosti a ohrozuje to eh, bezpečnost potravin a potom to také může vést ke zbytečným umrtím, které se dodáš na 20 tisíc každý rok. Už Evropská rada se tím zabývala. Eh, Evropská unie také eh, stanovila řadu eh, pravidel pro členské státy týkající se rozumného využívání antimikrobiální antibiotika v chovu. Byl stanoven akční plán na pět let, který by měl brzy skončit, ale ta situace zůstává i nadále velmi vážnou. EFSA a CDC konstatují, že eh, zrůstá výskyt vzhledem k tomu, že se antibiotika používají eh, čím dál tím více v chovu eh, zvířat a vede to potom k oslabení lidského organismu. Existuje už řada bakterií, například salmonely, které jsou naprosto rezistentní vůči léčbě dostupnými léky a tyto případy se v Evropě šíří. Mě by zajímalo, jestli eh, vzhledem k vašim znalostem, vašim kompetencím si myslíte, že by si to vyžadovalo nějakou, eh, nějaká opatření a jak hodnotíte ten eh, současně, současnosti dobíhající akční plán. Děkuji pěkně a nyní paní Šaldemos. Děkuji pěkně za slovo. Také děkuji paní ředitelce. Nejprve tedy mé poděkování za představení vaší práce, která je nepochybně velice významná. Určitě budeme ještě hovořit o viru Zika, ale dneska bych se chtěla zeptat eh, na odolnost vůči antibiotikům. Já vím, že sledujete vývoj v Evropě v této souvislosti. 25 eh, tisíc lidí zemře právě díky eh, té odolnosti vůči antibiotikům. Můžete eh, nějakým způsobem naznačit, jak vypadá situace ohledně odolnosti vůči antibiotikům v rozvíjejících se zemích? Jak vypadá spolupráce vaší agentury eh, v globálním měřítku v oblasti odolnosti vůči antibiotikům? Děkuji pěkně. Nyní předám slovo paní výkonné ředitelce. A ještě předtím dám slovo panu Štěrezovi. Děkuji, pane předsedo, za možnost vyjádřit se k tomuto tématu. Nejprve bych rád poděkoval paní výkonné ředitelce eh, Amonové za překonání toho obtížného období, eh, když jsme tedy loni neměli eh, ředitele či ředitelku a ona se vedla velice dobře. Rád bych vyzdehl několik věcí, které zazněly od paní Amonové. Je to především krize s ebolou a poté eh, spolupráce ECDC s komisí. Rád bych zdůraznil význam této mezinárodní spolupráce. Ačkoliv hlavním eh, důvodem zintenzivní té spolupráce eh, byl asi jazykový aspekt, protože bylo zapotřebí, aby velké množství lidí hovořilo francouzsky. Ta spolupráce funguje dobře. Rozhodnutí 182, eh, které se zabývá závažnými přeshraničními zdravotními hrozbami, je eh, dalším eh, tématem diskuse ohledně úlohy ECDC a jejího vztahu k výboru pro zdravotní bezpečnost. Je nepochybné, že to rozhodnutí funguje dobře a spolupráce mezi ECDC, komisí a členskými státy e, dostala zlepšení. Pokud jde o střed zájmu, což je věc, e, které se dotkli již někteří z mých kolegů, tak zde byly učiněny dobré kroky a v současné době můžeme říct, že se jedná o poměrně rozpracovanou a sofistikovanou metodu a jsme velice rádi, že i pro parlament se toto stalo velkým a důležitým tématem. Závěrečná poznámka se týká eh, zájmu parlamentu na Eh, odolnost vůči antibiotikům, což je jedna z největších hrozeb. Eh, rád bych eh, poděkoval kolegům a řečníkům a připomněl, že bychom se tomuto tématu měli věnovat prioritně. Parlament se této věci věnoval již dříve a v loňském roce Eh, vypracoval poměrně obsáhlou a komplexní zprávu na téma rezidence vůči antibiotikům. Tato zpráva se zabývala drobnými detaily i eh, politikou v tom širokém měřítku a pokryla i problematiku, která se která se vlastně řeší ve Spojených státech. Do konce tohoto roku budeme mít k dispozici eh, moderní prostory pro činnost CDC. Děkuji za slovo. A nyní eh, předám slovo paní ředitelce ECDC, aby zodpověděla dotazy. Děkuji za zajímavé dotazy. Trošku jsem si je rozstřídila. Budu se tedy věnovat eh, odpovědím na otázky tematicky. Ziku se necháme na konec. Začnu žloutenkou typu C. Myslím, že máte zcela pravdu v tom, co jste uvedli. Je to velice závažné onemocnění. A teprve nyní s tou uh, disponibilní léčbou máme možnost tuto nemoc potírat. Uvažujeme také o jejím vymícení. Ale musíme začít eh, tím, že vlastně Nemáme přehled o tom, kolik lidí je touto nemocí zasaženo, nemáme k dispozici dobrou diagnostiku a s kolegy v členských státech eh, se snažíme vytvořit eh, systém důkladného monitorování. Tento systém by nám umožnil udělat si lepší přehled. Součástí této snahy bude zlepšení diagnostiky, umožnit diagnostikovat eh, všechny postižené za účelem adekvátní léčby. Většina lidí, kteří trpí žloutonkou C, nemá dobrý přístup nebo nemá přístup k dobré zdravotní péči. Takže v současné době eh, se vlastně eh, orientujeme v tom, kam až můžeme řešení tohoto problému dospět. Pokud je o odolnost vůči antibiotikům, používání antibiotik ve veterinárním odvětví je e, důležitou složkou celého problému, čili problému odolnosti vůči antibiotikům. vlastně ten koncept, eh, ta koncepce jednoho zdraví je významná a je potřeba ji uvést v život. Je potřeba přistoupit k akčnímu plánu. Bylo provedeno hodnocení, které ukázalo, že výsledky jsou ale zatím nedostatečné. Budeme muset zintenzivnit ten přístup jednozdravý. Musíme podporovat členské státy v oblasti lepšího monitorování celého problému a především pokud jde o ty eh, nové typy odolnosti vůči antibiotikům si vyžádá nové alternativy léčby. To je totiž také omezující faktor, s ním se v současné době potýkáme. Dali jste zmínili, myslím, že jste to byla vy, rostoucí potřebu mezinárodní spolupráce. To je pravda, protože na sobě navzájem závisíme. Závisíme na tom, co dělá jedna země, co dělá druhá země. Pořadu letiš funguje speciální skupina, jejímiž členy jsou zástupci ze Spojených států a evropských zemí, dosáhla výrazných zlepšení při harmonizaci těch plánů, um, které se věnují odolnosti vůči antibiotikům. A v loňském roce bylo dosaženo dohody na zintenzivnění této spolupráce, která je nezbytná. Nepochybně existují další oblasti na světě, kde by bylo potřeba se této spolupráci více věnovat. Mám na mysli především Ázii. Na to se soustředíme. A nyní k viru Zika. Otázka se týkala nezbytných opatření která bude potřeba přijmout v případě rozšíření tohoto viru do Evropy. Musíme se zaměřit na cestující, na cestující, kteří se vracejí z těch ohrožených oblastí. Čeká nás teplé období. Do Evropy se blíží léto a jsou tady různé vektory. Na Madejdu jsme nezapomněli. Pamatujeme si na ten výskyt viru nebo nemoci dengue. Víme tedy, že Madeira patří k těm nejvíce ohroženým oblastem v Evropě. Pro této oblasti musíme právě vytvořit systém monitorování, tak abychom byli schopni detekovat výskyt nemoci u lidí, ale také výskyt komárů. Edus Egypti je tím přenašečem, tím vektorem, na obou amerických kontinentech a e, v Evropě e, tento vektor najdeme na Madejře a v oblasti Černého moře. Laboratorní testy ukázaly, že jsou e, tyto vektoři schopni přenášet virus a proto tyto komáři představují riziko. Máme síť soustředující entomologii kteří sledují eh, sledují eh, výskyt viru Zika u komárů, tak, aby bylo možné včas je zachytit. Takže jsou tady dvě oblasti. Sledujeme ten virus v souvislosti s komáry a virus v souvislosti s lidmi. Ty žlutě označené eh, oblasti na té mapce Eh, jsou ty oblasti, kde již mají zkušenost, eh, ať už je to zkušenost s čikungunou nebo s dengue. Takže to jsou oblasti, eh, kde již disponují zkušeností. Nicméně zkoumáme, kam napřít úsilí, abychom byli dobře připraveni. A máme příležitost, protože ještě máme několik týdnů pro inicializaci toho systému insekticidy. Jenom bych ráda řekla, že tomuto se nevěnujeme. Samozřejmě však spolupracujeme s příslušnými odborníky a později nás čeká výměna názorů a možná by zástupci VHO se k tomu také mohli vyjádřit. Takže doufám, že jsem zodpověděl většinu dotazů. Děkuji pěkně. Děkuji za to, že jste přišla mezi nás a také eh, děkuji za odpovědi, které jste nabídla našim kolegům. Nyní se budeme věnovat dalšímu pořadu jednání. Je to směrnice energetické účinnosti. Budeme se věnovat výměně názoru o návrhu stanoviska tohoto výboru, výboru ITRE a nyní dám eh, slovo našemu zpravodaji panu Petru Lízovi. Děkuji pěkně, pane předsedo. Jedná se o energetickou účinnost. Je to důležité téma po pařížské eh, dohodě je energetická účinnost eh, jedním z opatření pro dosažení ochrany životního prostředí. Proto by se Evropská unie o energetickou účinnost měla zajímat. Problém však spočívá v tom, že do velké míry zámyslíme na importu energie. Nevíme, jak se bude e, vyvíjet e, cena ropy. V současné e, době se málo investuje do nových zdrojů ropy a proto ta cena pravděpodobně v následujících letech bude růst. Máme import v hodnotě 384 miliard euro. Pardon, 348 miliard euro. Deficit eh, eh, Řecka, o kterém jsme tady eh, museli hodně hovořit, činil miliardu, pardon, 1073 miliard euro. Takže ten deficit se kumuluje. Zisky německých automobilek činí 347 miliard. Takže určitě se vyplatí eh, všechny tyto peníze nesměrovat na, na Putina, ale eh, na evropské automobilky a pomoci jim vyvíjet lepší technologie. Tím pádem se také budeme věnovat eh, pracovním místům v Evropské unie. Říkáme, že členské státy mohou dosahovat cílů v oblasti ochrany životního prostředí tak, jak si přeje, ale měli bychom k tomu přistupovat nějakým jednotným způsobem. Všechno, co provádíme v Evropské unii společně, umožňuje příslušným odvětvím a těm trhům eh, v Evropské unii eh, lépe plánovat, tím pádem snižovat náklady. Čím je větší trh, tím nižší náklady na výrobu. A proto bych plédoval proto, abychom se zaměřili na koordinovaný postup. Směrnice, kterou jsme odsouhlasili, je podle mě velice dobrým začátkem. Přijali jsme ji v roce 2012 Tato směrnice by měla být východiskem pro naši činnost. Problém však je, že tato směrnice nebyla v mnoha členských státech adekvátně provedena. To znamená, že Evropská komise se bude muset věnovat eh, řízení pro porušení eh, v mnoha případech. Je jasné, že se situace liší eh, stát od státu. Komise by se měla samozřejmě věnovat tomu, aby ta směrnice byla prováděna co nejlépe. Největším problémem podle mě je to, že podstatná opatření eh, platí pouze do roku 2020. V roce 2012 byla přijata směrnice, ale vlastně ta ustanovení platí pouze do roku 2020. A členské státy si tedy kladou otázku, proč by měly budovat nákladné struktury, když to bude platit jenom už několik let. Obchod eh, s emisemi však eh, není nějak, nějak časově omezen. Neskončí. Ale u té směrnice o energetické účinnosti je tomu jinak, poněvadž tam je řada opatření naplánována pouze do roku 2020 a poté přestanou existovat. Takže bychom si možná ty, eh, ten systém obchodování se emisemi měli žít jako vzor pro, pro další činnost. Je jasné, že se jedná o dlouhodobý nástroj Evropské unie, který by se tedy neměl příliš proměňovat. Musíme odstranit řadu mezer. Určitě se k tomu můžou vyhrát i kolegové. Uvedu příklad. V roce 2012 při eh, jednání na trialogu eh, jsme byli eh, přinuceni k určitým úpravám. Ta opatření, která budou platit pouze do roku 2020, by měla být vlastně stanovena jako cíl té směrnice. A je to trošku zvrácené říct, že prostě po roku 20, roce 2020 už žádná opatření e, nebude potřeba dodržovat. Já si myslím, že toto musíme změnit. Jde o to, aby ta opatření měla vůbec čas e, se, se uplatnit v praxi. A teď k tomu politicky nejobtížnějšímu e, komponentu emise. Komise uh, přijala ambiciozní cíl 27%. Evropský parlament má cíl snížení emisí 40%. A tento cíl 40%, ačkoliv to byla velice těsná většina, kterou jsme to schválili, bylo to v roce 2014, a vlastně vycházeli jsme z vědecké analýzy Fraunhoferova ústavu, takže jde o to, že když eh, takto, pokud nebudeme investovat eh, více, než ušetříme, bude možné to dosáhnout. Ovšem, eh, komise přišla s tím, že vlastně je možné dosáhnout pouze 27% zlepšení. Můžeme se na to dívat různě, ale 27 a 40 je obrovský, obrovský rozdíl. Důvodem je to, že Evropská komise při svých výpočtech v roce 2014 stanovila vys- příliš vysokou diskontní sazbu, a to 17,5%, 17,5%. A tato diskontní sazba určuje, že vlastně to, co je nákladově efektivní, přesto nefunguje, protože existují překážky a rizika. Samozřejmě se to nedá stoprocentně vyloučit, když eh, si někdo koupí energeticky účinnou ledničku, ta se může rozbít a eh, nedosáhne svého potenciálu. Ale eh, tolik těch ledniček se nerozbije. generální ředitelství energii vlastně stanovilo toto diskontní sazbu, která je vyšší než diskontní sazba pro investice eh, do eh, Iráku. Investice do eh, efektivity, ať už je to izolace domů nebo cokoliv jiného, může být riskantnější než otevření e, ropného vrtu v Iráku. A proto si myslím, že toto se musí změnit. Je potřeba e, stanovit tu diskontní sazbu realisticky. Tím se dostaneme k jiným číslům. Je tady ještě jedna důležitá věc. Ty překážky, které jsem zmínil, které vlastně odrazují lidi do, od, od e, investic do energetické účinnosti. Tak eh, problém je v tom, že lidé se chtějí například izolovat, odizolovat dům, nebo zaizolovat dům, nebo koupit nějaké uh, úsporné auto, ale nedostanou na to, na to úvěr. My jakožto politici uh, tady s tím moc udělat nemůžeme. To znamená, že ten problém do roku 2030 asi to také nevyřešíme. Pokud budou problémy eh, s přístupem k kapitálu nebo jiné překážky, tak to je naším úkolem tyto překážky odstraňovat, tak, aby lidé nemuseli za energii platit více, než umožňuje současný stav techniky. A proto je důležité eh, tuto diskontní sazbu stanovit níže. Já nepovažuji za rozumné, abychom eh, trvali na tom požadavku 40%. My jsme to tehdy schválili těsnou většinou, ale nemohli jsme o tom nějak eh, přesvědčit komisi ani, ani jiné partnery. Proto se domnívám, že bychom měli E, tuto sazbu, pardon, e, toto číslo přepočítat. E, článek 7 je jádrem stávající směrnice a měl by to být také, měl by to být také jádro nového návrhu komise. Podle tohoto článku jsou členské státy povinny nabízet podněty tomu, aby se ročně ušetřilo 1,5 energie. V současném textu se praví, že to, jsou, eh, že to je povinnost šetřit energii. Je to zavádějící eh, termín podle mě. Vypadá to totiž, že všichni eh, jsou povinni Eh, spořit energii. Jinými slovy, že tím říkáme, vy si nesmíte koupit větší auto, vy nesmíte uh, žít v domě, který nesplně standardy a tak dále. Já si myslím, že bychom na to měli, že bychom to měli přistoupit jinak. Měli bychom nabízet, nabízet daňové úlevy a jiné stimuly. A v tom článku se uvádí, že buď to dodavatel energie nebo členský stát, anebo oba subjekty rozhodnou o tom, že poskytnou eh, podporu malým a středním podnikům a občanům Takže je tomu tak, že ani občané, ani malé a střední podniky nejsou povinny šetřit, ale pokud budou šetřit, tak eh, dostanou podporu. Jedná se tady o mm, podpo- vlastně systém podpory energetické úspornosti. Takže na to je potřeba se podívat. Každopádně děkuji nyní za spolupráci, především za spolupráci se stínovým zpravodajem. Děkuji pěkně. Nyní paní Kabzorovic. Bueno, la, la opinión... No, dobrý den, děkuji za slovo. <clears throat> Pane předsedo, děkuji, pane Lise. Tahle ta zpráva mm, musí být, být brána v úvahu e, i s tím kontextem provádění směrnice a s tím, co o tom říká komise. Je pravda, že členské státy neprovedly tuto směrnici plně a mm, je tam vlastně, jsou tam určité minimální limity, takže celkově je to spíše špatná zpráva, když se na to podíváme, když nám jde o snížení spotřeby energií. Takže musíme vyvinout velké úsilí mm, také nám jde o to, abyste došlo k ekonomické obnově. je důležité také brát v úvahu to, že zde musí být dostatečné strategie pro energetickou účinnost. Nicméně, myslím si, že celkově se na to můžeme dívat optimisticky, protože i díky této směrnici jsme zjistili, že jsou zde možnosti, jak situaci zlepšit a že je také možné dosáhnout těch cílů má skupina se domnívá, že ten rok 2020 nestačí. Také jsme chtěli ten cíl 40 Je důležité, aby členské státy byly dostatečně ambiciozní, aby více investovali do energetické účinnosti, takže aby členské státy při, um, schválili příslušná opatření. Také je důležité, aby ty strategie energetické účinnosti byly kvalitní musíme se soustředit třeba na sektor staveb, bydlení, ale nesmíme opomíjet ani dopravu a průmysl, protože to jsou tři hlavní stroje, kde musíme ještě přiložit ruku k dílu. No a co se týče bydlení, budov, tak eh, se domnívám, že procento budov, Eh, těch veřejných budov v členských státech, k tomu bychom se ještě měli vyjádřit. Eh, jedná se tedy o plány eh, energetického zateplování budov, veřejných budov ale mělo by se to týkat tedy nejenom těch veřejných budov, ale také i soukromých budov. No a co se týče zadávání veřejných zakázek, tak tam také musí být zohledněna ehm, ten aspekt energetické účinnosti. Mělo by tam mít nějaké jasné kritérium, které pak mohou při těch zadáváních eh, orgány uplatnit. Takže to by tam také mělo být ještě vyjasněno. <clears throat> Dále. ta doporučení nestačí, musí se být také speciální audity energetické účinnosti, které by potom třeba měly provádět podniky. Myslím si, že je zde určitá povinnost snižovat takzvanou energetickou chudobu a je důležité, aby členské státy se potom tedy třeba soustředily spíše na ty domácnosti, které jsou ohroženy energetickou chudobou při těch různých projektech. Také s tím souvisí nutná změna chování lidí, různé osvětové eh, akce a také dostatek financování aby jednotlivé domácnosti mohly eh, své bydlení uspůsobit, aby tam docházelo opravdu k šetření energiemi. Mm-hmm. Myslím si, že to jsou tedy ty slabé, č, slabá místa směrnice, je důležité tyto věci zlepšit a je také třeba důležité e, zlepšit i školení různých e, pracovníků, kteří provádí ty instalace e, jednotlivých úsporných zařízení. Takže ale myslím si, že celkově tato směrnice je dobrou uh, příležitostí. Kolegové, kolegyně, mm, nezapomínejme prosím, že ve 12.30, 40 končíme, nebo že tady už pak nebude tlumočení. Nyní pan Duncan, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já tedy budu stručný. Energetická účinnost je naším cílem. Jsem velice rád, že pan Líze nás, doufám, dovede k úspěchu. Je důležité, aby tam byly také ty eh, nepovinné části té směrnice, aby tam byl dostatek flexibility pro členské státy. Eh, nechci, myslím si, že zde bude důležitá ta diskuse ohledně toho cíle a doufám, že nakonec dosáhneme kompromisu. Musíme vždy postupovat podle subsidiarity, týká se to také článku 7 a musíme se také zamyslet i nad tou povinností šetřit energii a také jsou tam důležité i ty cíle po roce, do roku 2000, po roce 2030. Spolehám na pana Líseho, na jeho spolupráci s ním a doufám, že to bude dobrý výsledek. Děkuji nyní pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi Petromu, Petrovi Lízovi za práci, kterou na tom odvedl, za jeho ochotu s námi spolupracovat. Otázka energetické účinnosti se týká správného nastavení našich eh, potřeb a to, jakým způsobem tyto potřeby budou pokrývány. Musíme přitom zohlednit celou řadu různých faktorů, jako je eh, lidské zdraví, ale eh, ekonomická výhodnost, ale také klimatické změny. A měli bychom toho využít, aby tento sektor, který přispívá k energetické účinnosti, byl co nejkonkurenceschopnější, aby bylo možné nacházet nové úspory, aby se vytvářela pracovní místa, aby se vyvíjely nové technologie. Měli bychom to tedy vnímat eh, pozitivně a eh, měli bychom dohlídnout na to, aby celý tento proces eh, probíhal efektivním způsobem. Na to musí dohlížet Evropská komise. Já bych chtěl vyslovit eh, souhlas naprostou většinou zprávy, kterou připravil eh, Petr Líze, zejména ohledně těch eh, mezer, které se tam ještě pořád objevují. Například článek, článek 7 oslabuje dosahování těch cílů, protože je tady daná velká míra flexibility členským státům pro dosahování těch cílů do roku 2020. Je tady potřeba ten článek upravit, stanovit tady eh, jasné podmínky, eh, měla by se také zvýšit úroveň těch cílů, také podpořit eh, investice do toho sektoru a dále je potřeba zasloužit o co nejrychlejší transpozici a implementaci rychlejším tempem, než tomu bylo dosud a proto všechno bude na tom potřeba kontinuálně intenzivně pracovat až do roku 2020. Doufáme, že tedy dojde k povýšení našich ambicí, tak, tak by byl i postoj Evropského parlamentu, 40% cíl do roku 2030, to už tady také zaznělo. A kromě toho bude potřeba připravit eh, akční plán do roku 2030 a potom do roku 2050. Musíme mít tedy Eh, do toho zabrovaný systém pobídek, aby podniky jednotlivci investovali do úspor. Je potřeba také lépe informovat veřejnost a přesvědčovat o eh, výhodnosti zavádění těchto eh, změn. Víme, že už funguje Eh, podporný program jednak průmyslu, jednak ve výrobě elektřiny, jednak při zateplování domů. Těch eh, pozitivních zkušeností je celá řada. A měli bychom hlavně eh, se postarat o to, aby se to všechno využívalo stejným způsobem, podobným způsobem ve členských státech, abychom se vyhnuli rozdílné situaci. Musíme tedy Eh, prosadit i některá kritéria do veřejných zakázek. Nejde jenom o zateplování pro soukromníky, ale zateplování budov se mělo stovat například i na všechny veřejné eh, budovy. A já doufám, že budou tedy podpořeny ve všech českých státech eh, projekty tohoto typu. Bude potřeba také připravit nějaký systém půjček pro malé a středně velké podniky je, aby bylo možné splnit ty závazky z Paříže. Řečník říká, že už opět končí a jsem připraven také spolupracovat se svými stínovými eh, kolegy a doufám, že eh, se naše schůzka uskuteční co nejdříve, abychom stihli připravit pozměňovací návrhy k této směrnici. Je to už 2. března. Děkuji, pane předsedo. Já už se pokusím své vystoupení zkrátit na minimum. Eh, snad jenom mi dovolte na, na úvod eh, poděkovat panu zpravodaji, protože určitě se shodneme na tom, že stejně jako jsme se minulý týden bavili o energetickém štítkování, tak i energetická účinnost zásadně přispívá k celkovým úsporám energie a je hlavním z nástrojů sekundární ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí. Já jsem velmi ráda, že jí věnujeme takovouto pozornost, protože je to možná ten nástroj nejefektivnější, do kterého můžeme zapojit nejenom členské státy, ale i občany těch členských států a to je možná ten základ toho, proč eh, nám ty úspory můžou vznikat a můžou eh, být velmi zajímavé. Já bych se teď nechtěla pouštět do debaty o procentech. My samozřejmě jako GUE eh, také podporujeme co nejvyšší Eh, cíle a nebojíme se jich. Z druhé strany se musíme zcela reálně podívat na to, že ve chvíli, kdy nejsme schopni naplňovat cíle, které jsme si dali do roku 2020, a je to především nedostatečným prováděním členskými státy, tak říkat si zde, že ty procenta budeme navyšovat, abychom za dva, tři roky si sedli a zjistili, že vlastně je to úplně k ničemu, protože členské státy nejsou schopni to naplňovat, tak je podle mého názoru úplně k ničemu. Tak jak říkali mi předřečníci, my dneska musíme hledat nástroje, jak eh, můžou členské státy motivovat, a to především Ehm, soukromé osoby k tomu, aby eh, energetická účinnost byla zvyšována. To znamená, nebavme se prosím eh, neustále o procentech, ty nám opravdu energetickou účinnost nezlepší. Bavme se o tom, jak podporovat energetickou účinnost pro eh, soukromé osoby, ale i například pro podnikatele k tomu, abychom je motivovali dostatečně, aby sami o sobě se snažili k tomuto tématu přispět. Já tady uvedu jeden velmi eh, stručný příklad, který si myslím, že je unikátní možná v celé Evropě, minimálně ve střední Evropě a týká se České republiky. My eh, jsme jako veřejný sektor, respektive naše vláda, stimulovala změnu v myšlení lidí a podpořila, aby se sami snažili o renovaci budov a zvýšení jejich energetické účinnosti eh, programem takzvaným Nová zelená úsporám, my tomu říkáme. Eh, jedná se již o druhou generaci tohoto programu, který vypsal Ministerstvo životního prostředí, také ho dotuje a je zaměřený na úsporu energií a obnovitelné zdroje energií v rodinných domech. Cílem tohoto programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využíváním zdrojů energie. Žadatelé, tedy vlastníci i stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby si v rámci těchto výzev v tomto programu mohou požádat o dotaci například na výměnu zdrojů tepla na tuhá a kapalná fosilní paliva, ekologicky šetrné zdroje na instalaci termických solárních systémů nebo na snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů, formou zateplení a podobně. To se nám ukázalo jako zcela reálná cesta, která je aplikována poslední tři roky v České republice, když jsme řadu těchto budov dovedli zrenovovat a zvýšit jejich eh, energetickou účinnost jen díky tomu, že jsme motivovali lidi a myslím si, že to je ta podstata, kterou bychom se měli vydat, protože tím, že něco napíšeme na papír, ať to budou čísla či slova, tak eh, naši pozici nezměníme. Děkuji. Thank you very much. Mr. Schleck, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Nastavit Pan Švajc, prosím. děkuji, já budu rovněž co nejstručnější. Vítám e, návrh této zprávy, který přepravil náš zpravodaj. Domnívám se, že se soustředí na ty nejdůležitější prvky, které se týkají energetické účinnosti zejména co se týče toho, aby byly dosaženy ambiciozní cíle Evropské unie. Já si myslím, že opravdu bychom měli být ambiciozní. Domnívám se, že eh, můžu souhlasit se zpravodajem, když říká, že eh, špatné provádění nebo nedostatečné provádění této směrnice ještě nám stále ehm, vlastně nám neumožňuje to, že ta směrnice využije svůj plný potenciál. Je pravda, že jsou určité dobré příklady mezi členskými státy a také vidíme, že třeba podle agendy 2020 eh, se nám asi nepodaří eh, skutečně ty cíle splnit, což bylo tedy eh, ten cíl 20%, to byl cíl, kterého jsme měli splnit do roku 2020. Dále také jsme svědky toho, že různé eh, různá opatření, jako jsou různé vouchery. To se sice používá, ale není to příliš účinné. Spíše by se měly používat eh, praktičtější způsoby. Eh, takže tím, že se využívají ty neúčinná opatření, tak se ty cíle pouze odsouvají do budoucnosti. Co se týče článku 9, ten se týká změření eh, energetické spotřeby a, a článek 10. To jsou podle mého názoru články, které jsou velice důležité, protože tam se jedná o jednotlivá měření a také o zavádění eh, takzvaných eh, chytrých měřičů, inteligentních měřičů spotřeby. Takže to zaručí, že spotřebitelé budou opravdu platit to, potřebovali a to by mělo potom posloužit jako pobídka. Dále se domnívám, že je skutečně důležité eh, brát v úvahu eh, problémy, které se týkají výpočtu spotřeby eh, energetiky, která se používá na vytápění. Například v Chorvatsku máme s tím určité problémy. Nedávno se tam v Chorvatsku v bytech zaváděly určitá, mm, určitá zařízení, která měly měřit spotřebu. Spotřebitelé měli platit to, co skutečně spotřebovali, ale výsledkem byly pouze vyšší účty. Ještě bych chtěl něco přidat, co se týče článku 7. Sociální opatření mm, mohou také eh, třeba eh, za, za, mohou také, tam mohou být třeba takové, spe, také speciální poradci, kteří mohou radit domácnostem, jak dosáhnout dalších energetických úspor. Pak jsou tam ještě další věci v článku 7. Myslím si, že to by měly být věci, které se dostanou spíše na to místní a regionální úroveň, kde jsou blíže e, tomu, co, jak to opravdu vypadá v terénu a to by tedy také mohlo přispět k energetické účinnosti. Je důležité si uvědomit také, že v tom období 2020 až 2050 musíme najít nová opatření, jak zlepšit eh, cíl nebo jak zvýšit cíl energetické účinnosti a jak také tento cíl pak dodržet. Myslím si, že některé dotace, které teď existují, třeba na mm, spotřebu eh, oleje nebo nafty, by se měly spíše přeorientovat na jiné druhy podpory. Spíše třeba by se mělo podporovat to, aby lidé podporovali nové způsoby energie nebo obnovitelné zdroje energie. Děkuji. Já bych rád řekl, že eh, investice do energetické účinnosti jsou důležité pro také energetickou nezávislost Evropské unie. Abychom se vyhnuli tomu, že by jednou naše zdroje eh, mohly eh, přestat existovat a musíme eh, tedy usilovat o úspory a prospěch z toho předat spotřebitelům. Národní cíle a národní pobídky eh, jsou v tom asi nejdůležitější. A i v období po roce 2020 se musíme uvědomit, že musíme mít cíle, které půjdou ještě dál. Musíme zvážit eh, ekonomické aspekty, a to eh, ne v tom úzkém politickém smyslu, Víme, že eh, tyto, eh, tato opatření mohou mít eh, dalekosáhlé sociální dopady, musí mít jasné cíle, ty musí být dobře podložené, zvlášť pokud hovoříme o období po roce 2020 a také musíme vytvořit systém pobídek. Děkuji. Paní Gooding. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panu Lízemu za přípravu eh, tohoto stanoviska. Tam konstatuje, že ta eh, současná směrnice energetické účinnosti není dostatečně prováděná, je nedostatečná, takže ty cíle asi nejsou dosahovány. A mm, měli bychom tedy změnit na článek 7, protože tam se v podstatě říká, že všechny ty všechna ta zlepšení musí nějak zázračně přijít od členských států samotných my musíme eh, zavést konkrétní opatření, jinými slovy, musíme eh, se soustředit na investice, musíme se soustředit na vědu a výzkum a měli bychom se tedy společně zamyslet nad způsobem, jakým bychom mohli více eh, financovat vědu a výzkum, a to jinými způsoby než jenom daňovými systémem. Víme, že výrobci nebo distributoři energií Eh, jsou vlastně teď nuceni jednat proti svým zájmům, protože nutíme k tomu, aby prodávali méně energie, ale musíme k tomu eh, motivovat. A musíme také mít systém, který umožní, aby eh, dosažené výsledky vědy byly co nejrychleji uváděny do praxe. A využívání obnovitelných zdrojů v domácnostech měli bychom, ano, podpořit soběstačnost ale neměli bychom domácnosti nutit, aby nutně museli přebytky energii prodávat do sítě. A musíme také e, mít k dispozici e, informace, které budou srozumitelné, snadno využitelné pro běžné občany, ať už to jsou solární panely nebo další způsoby. Musíme se také uvědomit, e, že kolikrát se eh, vyváží elektřina vyráběná tady z konvenčních zdrojů eh, do Švýcarska nebo do jiných zemí, eh, které potom nemusí investovat do těch čistších zdrojů, protože je mohou nakoupit u nás. Děkuji vám. Dám vám slovo zástupce komise. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, my vítáme, že parlament připravuje tuto implementační zprávu, vítáme také ten návrh eh, pana zpravodaje. My tu politiku neustále eh, eh, prověřujeme. Všechno, co k tomu zazní, samozřejmě se budeme snažit zohlednit. Chtěli bychom podtrhnout čtyři hlavní témata, která tady teď sledujeme, tak abyste Eh, je mohli zohlednit. Eh, jednak je to ten eh, cíl, nebo ta výše toho cíle. A tady zvažujeme všechny možnosti v tom rozpětí od 27 do 40 To všechno se musí odvíjet o modelování té situace, jak je možné dosáhnout těch cílů. Za druhé, pan Líza, pan Líza hovořil o článku 7, těch povinnostech členských států a my teď revidujeme ten článek s tím, jestli by se neměl rozšířit ještě eh, za rok 2020. Pan Škarlec tak eh, upozorňujeme články 9 a 10, to jsou to fakturace nebo informace o účtech za elektřinu a další energie. Samozřejmě i tady nás bude zajímat názor parlamentu a čtvrtá oblast je, je poptávka po nebo reakce na poptávku, tak aby Eh, eh, ten systém byl schopný produkovat čím dál tím více obnovitelné čisté energie, eh, tak jak to stanovuje také článek 15 směrnice. Takže doufám, že budete o těchto věcech všech pořádně diskutovat, abychom to pak mohli zohlednit naší práci. Carson tak hovořil o dopadu recese, která vedla ke snížení spotřeby energií. Ono to samotné přispělo až ke třetině toho pokroku, od roku 2005. Eh, to je možné přičítat tedy té si dvě třetiny těm samotným opatřením v oblasti e, účinnosti. Paní Konečná už sice odešla, ale já bych chtěl e, odpovědět na to, co říkala. S tím, že asi nedosáhneme cíle do roku 2020 podle našich informací, pokud to bude správně provádět a my teď budeme přistupovat k vynucení těch opatření, tak máme velkou pravděpodobnost, že se to podaří, jenom bychom se tedy vzdávat ještě než Ehm, k tomu dospějeme. A v rámci té revize směrnice a také ehm, k tomu se bude konat 14. Ehm, března konference. Pokud eh, tam bude chtít být parlament zastoupen, tak to uvítáme. A to je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji. A teď můžeme uzavřít naši debatu. A já bych chtěl dát slovo ještě jednou panu zpravodajovi. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také tlumočníkům. Proto budu mluvit velmi stručně. Já bych děkovat kolegům za jejich připomínky, za jejich komentář. Z časových důvodů eh, bych se chtěl ještě vyjádřit k jednomu tématu. O tom hovořil pan Duncan a pan Pericini. A to se týká toho rozpětí, nebo to odráží to celé rozpětí názoru. Medičin říká, že musíme mít závazné cíle národní úrovni. A pan Duncan říkal, že to všechno musí být co nejflexibilnější. Já ještě jednou zopakuji, že, že jsem eh, souhlasil se zprávou Šimanského, kdy celý parlament velkou většinou říkal, že chce 40% cíle, že chce závazné cíle na národní úrovni, ale Myslím si, že pokud chceme maximálně prosadit náš vliv, tak bychom měli zohlednit i další aspekty. Eh, pan Duncan samozřejmě zastupuje zájmy Velké Británie. Velká Británie byla proto, aby eh, nedošlo ke schválení žádných závazných národních cílů a protože myslím, že ta stávající směrnici, pokud ji chceme vylepšit a uzavřít tam ty mezery, tak by e, e, ta práce měla začínat novým hodnocením dopadu. Měli bychom se dostat dál ještě 27%, pokud to komise přepočítá, já jsem si jistý, že to přepočítá, ale asi nikdy nedostaneme souhlas s národními závaznými cíly. A pokud tato směrnice má být správně implementována, tak je potřeba posílit článek 7 a musíme dát jasně najevo, že české státy skutečně musí nabídnout e, pobídky malým podnikům a občanům, a díky tomu bychom mohli v Evropě vytvořit něco, co nás posune o kus dál, vytvoří to pracovní místa, omezí to klimatické změny a posílí to obecně naše hospodářství eh, tak, aby eh, ty zisky nešly jenom na účet eh, ropných a plynových společností. V tomto duchu bych chtěl spolupracovat s eh, kolegy na základě už eh, přijatých závěrů parlamentu, ale také na základě toho, co bude nejlépe, eh, nebo jak bude nejlépe přesvědčit radu a komisi. Děkuji vám. Ještě bych vám chtěl známit časový harmonogram, pozměňovací návrhy mají hudu 2. března, hlasování na výboru bude 26. února, pardon, 20. dubna a Eh, na plénu v květnu. Děkuji a opět se setkáme odpoledne.